Ja. Dámy and herren, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, já vás všechny srdečně vítám na našem zasedání. Bohužel musíme začít velmi přesně, protože máme velmi náročný program, jinak se nám nepodaří všechno dneska vyřídit. Wenn Sie einverstanden sind, ich empfehle... Když proti tomu nic nemáte, tak bych chtěl jako sdělení předsedy říct následující. Dnes máme skutečně hodně bodů na pořadu jednání a můžeme je vyřídit eh, pouze tehdy, když budeme velmi struční. První bod jednání pod bodem 3, eh, to je bilance navigačních programů. Spravodajem je pan Remek. Musíme se snažit tuto zprávu skutečně skončit do eh, půl čtvrté. Pane Remku, máte slovo, prosím. Ale hodiny běží. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, po eh, opravdu dlouhé době odložení té zprávy ji máte konečně k dispozici na stole. Čím vším byla způsobena, nebudu opakovat. Eh, byl bych velice rád, kdyby to bylo poslední spoždění, které se týká samotného projektu Galileo, ale eh, jak eh, se to jeví, tak asi ne. Já bych rád při této příležitosti poděkoval řadě svých kolegů, spolupracovníkům, ale také pracovníkům sekretariátu výboru ITRE a panu předsedovi Reulovi za podporu, spolupráci a hlavně trpělivost. A stejně tak chci ocenit velice bezprostřední komunikaci se všemi lidmi eh, z komise, se kterými jsme spolupracovali. Nicméně téma je to složité a také kvůli omezenému a také kvůli omezenému času eh, a rozsahu tedy pro návrh zprávy eh, samotná zpráva neobsahuje vše, co bych si představoval nejen já osobně, ale jistě i vy. Proto doufám, že s pomocí vašich názorů a připomínek především ale pozměňovacích návrhů, nakonec vytvoříme dokument, který bude odrážet reálnou situaci kolem držicových navigací, ale i to, co je v zájmu úspěchu programu dál udělat. Jenom eh, bych rád připomenul několik eh, bodů nebo myšlenek. Eh, k rozhodnutí o budování systému Galileo přispěly zejména dva důvody – Potřeba nezávislosti Evropy a snaha mít významný podíl na trhu založeném na špičkových technologiích se strategickým významem, tedy na trhu spojeném s rozvojem satelitních navigací. Je nám všem známo, že finanční situace kolem projektu není příliš příznivá. Podle předpokladů komise by měla v rámci možností současného rozpočtu fungovat jen konstelace 18 družic, a pro plné využívání systému a také naplnění cílů o získání potřebného podílu na trhu je ale nezbytné usilovat o dosažení plné provozní schopnosti systému Galileo. Překračování nákladů není příjemné, ale je třeba ho vnímat v kontextu a v souvislostech. Jde o infrastrukturní projekt s vysokou e, předpokládanou mírou návratnosti a jde o politické rozhodování a o naši důvěryhodnost. Na pozadí projektu Galileo je tak potřeba zdůraznit eh, nutnost vyřešit v Evropské unii postup, jak podobné vysoce potřebné infrastrukturní, zásadní celoevropské projekty financovat a také řídit. Jinak se s podobnými potížemi, průtahy a nakonec pak i ztrátami budeme potýkat neustále. Tolik tedy na úvod, děkuji za pozornost a čekám na vaše reakce a názory. Děkuji. darf mich äh, herzlich bedanken. Děkuji vám srdečně i za vaši stručnost. Pan eh, kolega Vizina má slovo, prosím. Slovo. Eh, já si eh, myslím poté, co jsem zprávu pana zpravodaje přečetl, že je napsaná velmi profesionálně, s vysokou mírou vhledu, že stručně, ale velice výstižně zhrnuje Eh, základní eh, body, eh, které je nutno, které je nutno vyřešit s celým družicovým systémem Galileo, nezakrývá jisté pochybnosti o zvláště financování projektu po roce 2014 Eh, je potřeba se zaměřit eh, na věci, jako jsou budoucí provozní náklady a při všech těchto rozhodováních je třeba mít na paměti, eh, že v tomto oboru vysokých technologií je mnohdy, pokud to přeženu, důležitější cesta než cíl. Ten cíl je jasný, mít nezávislý systém, ale cesta k němu, eh, vysoké technologie a eh, to, co z toho eh, poplyne do, do ekonomiky, je možná to nejdůležitější. Samozřejmě, že i nadále mám třeba pochybnosti o stylu řízení tohoto projektu. Vadí mi, že neznám nikoho, komu bych mohl říkat pan Galileo a podobně, ale myslím si, že to není jenom otázka eh, tohoto programu, že to je otázka eh, všech eh, velkých evropských projektů. Já bych velice rád panu zpravodaji za tuto zprávu znovu poděkoval. Next is Miss Hall. Pani Hall. Thank you and I'd like... Děkuji. Chtěla bych také poděkovat panu Remkovi za zprávu a velmi souhlasím s tím, co říkal v tom smyslu, že v odstavci 3 se hovoří o posílení transparentnosti. Domnívám se, že situace není velmi uspokojivá, protože komise hovoří o té částce 1,9 miliard a když se podíváme, jak a, a pokud jde hlavně o to, jak se k té částce přišlo, myslím si, že když chceme dát něco na stůl, tak by to měla být čísla, na kterých se shodne Rada, Komise i parlament. Teď to tak není. Teď vypadá, že ta čísla byla vycucaná z prstu. To tedy pokud jde o financování, protože totiž může být snaha vyřešit ty problémy, které tam jsou z rámcového problému, eh, programu a z prostředků na výzkum a vývoj. Eh, na inovace a e, v tomto smyslu je tedy třeba se zaměřit na efektivnost nákladů. Byla bych ráda, kdybychom si mohli dovolit systém Galileo a byla bych tedy ráda, e, kdybychom přesně věděli, jak jaké služby Galileo bude nabízet. Jde o bezpečnost e, té takzvané životní služby nebo záchrany životů. Ten program Galileo eh, je vyžadovan, aby poskytoval velmi široké služby, ale fakt je, že do určité míry se překrývá například s EGNOSem, eh, s tím, co už eh, nabízí, má služby, které už jsou prakticky funkční a jde o bezpečné přistávání letadel. A to tež vlastně se týká, eh, nebo by mělo být i v Galileovi. A myslím si, že je potřeba se na to podívat, aby se snížily náklady na systém Galileo. Na druhé straně souhlasím s tím, že musíme být opatrní, abychom se zaměř, zaměřili na e, důsledky. Myslím si, že je to nebezpečí, které vyplývá ze všech systémů světových, nejenom z Galilei, a protože můžeme očekávat určité rušení. A chtěla bych, aby tedy bylo toto jasnější, aby e, se v úvahu vzali taky případné škody které, nebo případná poškození satelitů a vůbec otázka eh, satelitů a jejich umístění na oběžnou dráhu. Dále tady máme čínský systém a máme zde otázky radiového spektra, eh, které tykmitočty, které používají Číňané. Často se říkalo, že jednání už eh, budou, že začnou, ale fakt je, že Číňané mohou odmítnout. A potom otázka bude, jak budeme mít plně funkční systém Galileo, pokud bude eh, čínské rušení eh, v určitých pásmech rádiového spektra. Takže bych eh, ráda tedy zopakovala, že zprávu pana Remka považuji za vynikající a budu s ním spolupracovat na této otázce. Děkuji. I vám děkuji, pan kolega Weber. Notre collègue Vladimir Remek. Já jsem velmi eh, eh, rád za tuto zprávu kolegy Remka. Myslím, že se tady ukazuje potřeba, aby Evropská unie budovala infrastrukturu spojenou s eh, projektem Galileo a aby bylo možné tento systém dosáhnout plné provozní schopnosti. Jde tedy o 27 celkem, konstelaci 27 satelitů se záložními, několika záložními třemi to všechno je naprosto nezbytné proto, aby tento velký projekt dosáhl požadované přidané hodnoty z hlediska ověřování přesnosti a kontinuity služby. U této otázky bychom také měli neustále mít na paměti mezinárodní eh, konkurenci, jak to právě říkala kolegyně. Ta mezinárodní konkurence, satelitní navigace který pochází z Ruska, eh, ale který také připravuje Indie. Samozřejmě už existuje americký GPS a měli bychom se tedy eh, postarat o to, abychom mohli spustit eh, plnou konstelaci satelitů. Komise ve svém sdělení navrhuje řešení, které by ale mohlo, být, mohlo přijít příliš pozdě, a proto je potřeba apelovat na komisi, aby eh, začalo, začala velmi pečlivě řídit eh, celý systém a zejména se postarala o minimalizace nákladů, hlavně na spuštění. Teď eh, se to souvisí s odstavcem 4, tady kterému bych chtěl předložit pozměňovací návrh. Vzhledem k tomu monopolnímu systému Sojuzu což by mohlo mít velmi negativní dopad na náklady spouštění těchto satelitů. To jsou nezradovatelné aspekty a proto je potřeba s tím něco dělat. Myslíme si, že by bylo vhodnější, aby Evropská unie měla možnost si zvolit, odkud bude vypouštět zbývající satelity. Možné by bylo také připravit Ariane, Ariane 5, Zdá se, že přizpůsobení eh, tohoto systému Ariana 5 eh, by se vyžadovalo eh, prohloubenou studii z příslušných také francouzských orgánů a skupina expertů dospěla k názoru, že náklady na přizpůsobení by byly 50 miliard eur takže by bylo možné diskutovat i této možnosti. Předložím tedy eh, pozměňovací návrh eh, opírající se o stanovisko těchto expertů k odstavci 4, že bychom si tedy měli zjednat eh, kompletní přehled o situaci. Kolega Lambert. Kolega Lambert. Děkuji. Uh, my... Rád bych se zaměřil na dvě otázky. Za prvé, Jde o to, abychom zhodnotili různé možnosti, které jsou. Já vím, že už to opakuji, ale viděli jsme v tom, co předložila komise, velmi takové jednoduché konstatování. Dobře, pokud budeme používat systém plně, tak eh, výhody budou takové a takové, náklady budou zhruba takové a takové, ale rád bych věděl, jaké dodatečné benefity, dodatečné výhody z toho budou, jaké to bude nést sebou náklady. A za druhé, pokud zrušíme celý projekt, tedy to, co máme, tak kolik nás to bude stát. Takže myslím si, že na tomto základě můžeme udělat rozumné rozhodnutí a když mám hovořit zcela upřímně, tak čísla a fakta bychom měli mít co nejdříve. A za druhé, není jasné, jak to bude s vojenským užitím Galilea. Zase chci mluvit zcela jasně. Neříkám, že to je Eh, neetické nebo eh, nesprávné používat tento systém ve vojenských otázkách, protože eh, GPS se tak používá, to vlastně první užití bylo vojenské, ale otázka je, že náklady obrovsky narůstají. A když bude podstatné vojenské užití, tak potom si říkám, proč ten, ty náklady na program musí nést civilní orgány, konkrétně Evropská komise. A zase, aby to bylo jasné, čím je Galileo specifické? Žádá, kdyby bychom žádali, aby se používal i pro vojenské účely, tak pak by bylo logické, aby se na něj přispělo i z vojenského rozpočtu a pokud ne, tak to musí být zcela jasné a prokázané. Já si myslím, že tohle to je trochu ve stínu a myslím si, že je třeba mít jasné otázky a jasné argumenty. Každopádně je zcela jasné, že nechceme systém, který by byl žádán pro vojenské účely, a vojenský rozpočet by vůbec nepřispěl. Takže v tom případě by byla lepší verze asi verze nula. Máme Galilea jako demonstraci evropské nezávislosti. Takový symbol je opravdu nákladný a dokonce i z vojenského hlediska se můžeme ptát, proč? potřebujeme takový systém, když můžeme využívat signálu z jiných systémů, například GPS. Takže jsou zde dva možné případy. Za prvé, my jako Evropani eh, budeme mít systém, který nebude eh, podporován Američany, to znamená, že ten signál americký bude eh, downgradován. V roce 1956 už vznikla ta otázka, když francouzi šli do Suezu. A jak pravděpodobný je takový případ, že se něco stane znovu? Já si myslím, eh, že není moc pravděpodobný ten případ, kdybychom byli, měli takovou operaci, kdybychom byli proti Spojeným státům. Takže bychom měli uznat, zda, nebo eh, se rozhodnout, zda má smysl mít takový symbol, který stolik stojí. Je to totiž 30 miliardový projekt a 30 miliard jsou prostředky, které můžeme použít na něco jiného užitečného. Takže my tady bojujeme proto, abychom měli všechna čísla a všechny rovnice na stole. Děkuji vám. Děkuji vám. A prosila bych pana Felhova, zástupce komise, aby se vyjádřil. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Já se jmenuji Belhan Čnitke a chtěl bych omluvit pana Velhofa, který je teprve na cestě. Tato diskuze je diskuze, která se zakládá na zprávě pana Remka a z toho důvodu se omezím na to podstatné. Děkuji panu Remkovi za vynikající zprávy, děkuji všem, kteří se na jím vypracování zúčastnili. Za druhé bychom se chtěli omluvit za to, že s vydáním zprávy přeskumu evropských navigačních programů v polovině období jsme měli spoždění. Mě to skutečně mrzí, že pan Remek musel čekat tak dlouho, že jsme nemohli dodržet náš slib. Co se týče eh, obsahových témat, tak ty nechci jednotlivě probírat. Chci pouze říci, se vyjádřit k tomu, co se týkalo přímo komise, jako například detailní náklady ve výši 1,9 miliard eur, které jsou nutné pro eh, zhotovení, dokončení tohoto systému. Ty informace vám můžeme poskytnout, ale musíme se zamyslet nad rámcem, eh, v rámci kterého tyto informace poskytneme. Například JIP pokud vím, tak tady budou e, informace začátkem března a v jiných věcech jsme poněkud obezřetní. A to z toho důvodu, protože tyto informace mají svoji tržní hodnotu, a hlavně v souvislosti s průmyslovými odvětvími, které se zúčastní tohoto e, projektu. Takže e, jde o to, aby skutečně tyto informace byly poskytnuty, my vám je dáme, ale Jde o to, aby tyto informace se dostaly skutečně pouze k těm, které je nebudou zneužívat. Informace poskytnuty budou, musíme, se poskytnout, musíme hovořit pouze o rámci, v jakém je poskytnené. A potom Safety and Life, čili záchrany a pátrací služby. Skutečně tady jde o určité úspory. Hlavně jde o to, aby Safety of Life, tak jak bylo koncipováno, vyžaduje větší množství pozemních informací a stanic, než je to běžné v systému EGNOS. Safety of Life je něco, čeho se nechceme vzdát, ale chceme skutečně z toho vytvořit eh, interoperabilní systém, který by odpovídal tomu aramickému systému, tak abychom měli dva interoperabilní systémy, které budou k dispozici. Ale Úspory a úsporný potenciál nejsou zatím jasné, což znamená, že potřebujeme další studie, protože tady existuje závislost na jiných službách ohledně infrastruktury. Je to téma, kterým se budeme zabývat, takže budeme podrobně zkoumat, jaký úsporný potenciál může existovat. A teď budu reagovat na pana Lamberce. Jaké jsou výhody a nevýhody úplného systému oproti tomu dílčímu systému? To sdělení nebo zpráva komise neposkytla mnoho informací, ale i to dožedeme. Existují interní výpočty, které ukazují na tom, že u systému v 18 satelitech čili bez kombinace SGPS, horizontální přesnost leží 250 metrů. Když se bude zvyšovat počet satelitů, tak eh, se tato výška mění a já si myslím, že ten systém 30 satelitů, ten by měl přesnost na 3 až 4 metry. Tolik teda řádově o tomto systému. Tyto informace dostanete k dispozici, my je budeme samozřejmě ještě přeskoumávat, ale jak vidíte, tak eh, nezávislý systém, který by měl být naším cílem, by se měl zakládat na 27 družicích plus eh, několika rezervních družicích. A Nyní k tématu vojenské využívání a vojenské eh, platby. My jsme předložili návrh k PRS, Public Regulated Service, kde využívání bude přenecháno podstatně jednotlivým členským státům. Jako komise nechceme nic předepisovat, což znamená, že členské státy eh, mohou diskutovat o tom, s jakým účelem budou eh, tady tyto systémy využívat. Může to být ochrana proti přírodním katastrofám, můžou to být vojenské účely, ale bude to záviset na jednotlivých zemích, k jakému účelu tady tyto systémy použijí. Ale uživatelé tohoto signálu nebudou jistě v každé zemi. A bude zapotřebí potom vybírat také poplatky, o kterém tož systému je nutno také diskutovat. E, Rada a vy se budou zakládat na nařízení 683. V tomto nařízení se jasně říká, že se jedná o civilní systém pod civilním vedením a že se nejedná o vojenský systém. Což znamená, že to tento systém podstatně odlišuje od eh, dalších systémů. Tolik zatím z mé strany. Budete-li mít nějaké další otázky, tak je rád zodpovím. Jinak na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Remkovi za jeho vynikající zprávu, ať jsem vám i nadále k dispozici. Děkuji, děkuji. Eh, pane Remku, prosím. Eh, děkuji. Zástupce komise mi ulehčil práci. Není možné, jak si hlavně časově a prostorově, Eh, zabývat se v současné chvíli všemi těmi připomínkami, které kolegové řekli, eh, jsou jistě oprávněné je nastolovat. Budeme se jimi zabývat při přípravě a při konzultacích pozměňovacích návrhů v rámci, eh, jak bych řekl, stínových zpravodajů a předložíme potom výboru nějaké tedy stanovisko nebo respektive věci k hlasování. Já bych se jenom nepatrně chtěl zmínit o tom, že také částečně odkazuji na své vysvětlující prohlášení, a jenom bych chtěl upozornit, že eh, při diskuzi tu zaznělo, eh, samotný systém EGNOS eh, sám o sobě myslím si, že nemůže úplně přesně existovat. Ten se také opírá o signály, které dostává s vysokou měrou přesnosti z těch, jak bych řekl, satelitů a je tam několik jiných aspektů. U vojenského využití bych jenom chtěl eh, upozornit, eh, eh, mnozí kolegové to neví, mám za sebou skoro 30 let služby v armádě a poměrně, bych řekl, vysoké vojenské vzdělání. Já si myslím, že jakýkoliv civilní prostředek lze nakonec využít. I, i boty používají vojáci k vojenským účelům například. To jenom nechci zesměšnit, ale Eh, ani nechci to, ale v podstatě automobily, eh, sekiry, vidle, promiňte, o všem, o čem hovořím, železnice, elektrické stanice, to všechno lze použít a eh, bude tak jistě možné použít i takovýto systém, pakliže k tomu ty národní vlády svolí pro své ozbrojené síly. V tom nevidím nic mimořádného a špatného. Děkuji. No, dann bedanke ich mich herzlich, weise noch darauf hin, Eh, takže bych eh, chtěl srdečně poděkovat. Chtěl bych eh, ještě upozornit, že konečný termín pro pozměňovací návrhy je 10. března 12 hodin. Potom bych tedy chtěl přejít k dalšímu bodu. Dostáváme se k otázce frekvence rádiového spektra. Tady je naším zpravodajem pan kolega Hekmark a já mu předávám slovo. Eh, pane předsedo, já si myslím, že jsme všichni viděli, jaký je dopad mobilního internetu a mobilních spojení v zemích, jako je Tunis, eh, jako Egypt a Libie. A e, vidíme, jaký je tedy dopad e, nových informačních technologií na společnost a ekonomiku. A je to věc, která ne, ne, nezačíná čím dál tím víc se používá. Mobilní internet a širokopásmové služby jsou dva, dvě různé věci a umožňují nám nové služby a změnu ekonomiky. Ukazují nám, jak je možné změnit evropskou ekonomiku eh, versus eh, americkou ekonomiku a vidíme, jak se ekonomika může rozvíjet. Pane předsedo, eh, my máme velmi Eh, skromný cíl. Já chci, aby Evropa byla v tomto procesu nejlepší, protože vidíme, jak rozhodující to je a jak rozhodující jsou mobilní širokopásmové služby, mobilní internet a všechny další služby, které se na tyto technologie navazují. Je to zcela klíčové pro obyvatele Evropy, pro rozvoj Evropy, pro rozvoj médií v Evropě i pro rozvoj evropské ekonomiky. Je tady pár otázek, které jsou důležité pro to, aby evropský vnitřní trh se stal realitou. Je to příležitost dosáhnout digitálního vnitřního trhu a zbavit se všech těch problémů a toho, v čem je evropská ekonomika pozadu. To tedy chci potrhnout a dále chci potrhnout ten fakt, že ani Spojené státy, ani Čína nejsou největší ekonomiky na světě. Je to Evropa a Evropská unie, ale Spojené státy a Čína mají větší trhy. A tím, že se snaží a že e, tím, že se budeme snažit a že zajistíme, že budeme na špici těch nových eh, technologií, staneme se nejenom největším trhem, ale taky nejdynamičtějším trhem. Takže máme velké ambice. Já jsem předložil návrh zprávy všem vám a měli jsme příležitost hovořit se stínovými zpravodaji a mohu zdůraznit, pane předsedo, že ty příležitosti udělat krok ku předu jsou dobré. Pan Čatman zdůraznil, jak důležité je, abychom dosáhli větší efektivnosti. Jak eh, ve využití spektra. Pan Čičestr zdůraznil obtíže, které některé země, nejenom Spojené království, ale prakticky všechny země mají se sedmi e, stovkovým pásmem. A pan Lambert hovořil o nejlepší kapacitě při, největších, při nejvyšších rychlostech. Zde jde o celý telekomunikační balíček a můžeme vás ujistit, že musíme učinit významné kroky, abychom byli nejlepší dalšími. A nevidím žádný rozpor v těchto třech dimenzích nebo třech perspektivách. Stanovil jsem v té zprávě cíl do roku, v roce 2015 bychom měli mít 200 MHz pro užití mobilních služeb. To je obecně eh, to, o čem hovoří Mezinárodní telekomunikační unie do roku 2015. Ale my, když to chceme mít do roku 2015, tak by se nám, a pokud by se nám to podařilo, tak bychom byli eh, na druhém místě, při nejhorším na třetím. Takže si myslím, že ten proces můžeme uspíšit. Prvním nebo eh, Eh, udělat ho v etapách. První by byla, eh, by byla určité šíře pásma. Vím, že některé členské státy mají problémy větší než jiné členské státy, ale přesto si myslím, že je důležité, abychom dynamiku udrželi a abychom zajistili, že, zajistili, že co nejdříve můžeme začít koordinovaně využívat kmitočty, protože to bude klíčové proto, abychom se stali vůdčími eh, prvky tohoto procesu. A proč bychom měli být na špici? To totiž tento cíl eh, není nerealistický, protože v 90. letech už Evropa na špici byla. Měli jsme tehdy zdravou a dobrou regulaci, regulaci eh, telekomunikačních trhů a eh, to, tu vedoucí pozici jsme ztratili. Takže si myslím, že znovu eh, můžeme to získat na 200 MHz a pokud jde o 8, 800 pásmo, tak tam se toho týká taky. Eh, dále jsou pásma 1,5 až 10,3 GHz. To by nám eh, zajistilo nejen kapacitu, ale taky možnost nejrychlejší rychlosti širokopásmových mobilních služeb. Rovněž se je třeba využívat 5 GHz cového pásma pro normální služby. Zajistit, aby i tak, ty takzvané lokální služby eh, měly dobrou budoucnost tím, že budou využívat 5 GHz. A nakonec navrhujeme, aby se udělala jakási Eh, inventura eh, toho pásma od 300 do 600 eh, MHz a dále bychom pokračovali v tom gigahertzovém pásmu. Takže chceme přeskum a dále sledovat, co můžeme dělat v sedmistovkovém pásmu. Je nám jasné, že tato část spektra je citlivá a proto také navrhuji eh, přeskum, který bychom měli mít a komise by měla eh, učinit náležité akce. A pane předsedo, zvyšujeme ambice, pokud jde o evropskou politiku v oblasti spektra. Týká se to evropských telekomunikačních operátorů, telekomunikačního průmyslu a vůbec evropského průmyslu jako takového, aby byl první ve všech oblastech aplikací a nových služeb, které budou klíčové pro budoucí trhy. A zároveň Eh, vytváříme určitý základ pro to, aby ty služby byly kulturní i komerční v těch nových aplikacích. Takže v tom dlouhodobém plánování musíme zajistit, eh, že eh, u využití pásem bude mít přesná pravidla a dodatečné náklady v budoucnosti v různých členských státech mohou vyplývat z aukcí. Pane předsedo, předložil jsem návrh své zprávy. Stinoví zpravodajové mě poskytli eh, cené příspěvky a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji vám, už se hlásí kolegové o slovo. Já bych vám chtěl zopakovat, že byste měli dodržet jednu minutu. Paní Trautmann jako první. Oui, merci, monsieur le, le président, pour aller à... No, děkuji, pane předsedo, děkuji. Chci se zabývat pouze tím s podstatným. První e SPP si myslím, že tady nemusíme všechny oči směřovat do jednoho koše. Tady eh, nejde o to, abychom se omezovali na 700 MHz, ale jde o to, aby toto evropské spektrum bylo řízeno skutečně rozumně a kvalitativně. Co se týče těch vysokých kmitočtů, tak někdy je trošičku zvláštní, že někdy implicitně a implicitně se tady zaměřujeme na UHF. Je třeba se zaměřit na to, že toto zjištění nikdo nespochybňuje, ale co chceme? My se chceme skutečně zaměřit také na mobilní síť a musíme se zamyslet nad konkrétní aktivitou a architekturou těchto celulárních sítí. Eh, je to určitý eh, cíl, a já si myslím, že Nikdo nespochybňuje, že pozemní televize je důležitá, ale musíme se skutečně zaměřit na poptávku v této věci. Eh, nevíme, jak se zachovají lidé, ale já si myslím, že tato potřeba asi zůstane zachována, i když její používání se může změnit. Musíme udělat skutečně velmi hlubokou analýzu jednotlivých spektr, tak, abychom skutečně uspokojili poptávku evropských spotřebitelů. Já si myslím, že GSM může být otevřeno a musíme se snažit také se zaměřit na další, ještě málo využívané možnosti. Co se týče další eh, eh, gigaherce, 2 gigaherce, tak si myslím, že jistě můžeme se zaměřit na ně pomocí 4G eh, a 3G. Mm, mm, Je to nová technologie a když budeme se zabývat analogickým vysíláním, tak eh, budeme trošičku pozadu. Já si myslím, že tu dividendu musíme vytvořit někde jinde. A nesmíme si zakázat o tom, abychom diskutovali také o 700 MHz, ale v mezinárodním rámci, ve kterém se pohybuje, si myslím, že mezinárodní konference eh, v roce 2000 11 eh, bude 16 bude důležitá v tomto směru. Co to znamená? Že musíme se snažit, aby tyto celorádní sítě v rámci městských oblastí byly podněkud odlehčeny tak, abychom se zaměřili na kasát a abychom se snažili využívat ta přidělená spektra, která nejsou zatím využívána. Migrační náklady jsou předmětem ekonomické ekonomické diskuze. Zatím ještě o nich přesně nevíme. Musíme se také zaměřit na již učiněné investice a také e, kupovat nové dekodéry v televizích, což je podstatné pro obyvatele a určitě se musíme zaměřit na modality přidělování, nakupování e, licencí a povinnost e, vlastnit licence. Čili tolik několik doplnění, například RSPP v každém případě je součástí regulace elektronických komulací, komunikací a myslím si, a na závěr, pane předsedo, že lituju toho, že komise byla poněkud skoupá na téma mimo elektronické komunikace. I když víme, že v krátké době se budeme zaměřovat na mobilní e, e, cíle, ale musíme být inovativní a musíme některé oblasti zatím ještě nechat otevřeny. E, tolik kolegové, tolik vážený pane zpravodaj, několik poznámek, kterými jsem chtěla obohatit tuto diskuzi. A bylo by dobré, abyste se zúčastnili slyšení, které bude organizovat naše skupina k tomuto tématu. Děkuji. Rojbich. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu kolegovi Hekmarkovi, protože já si myslím, že eh, ty systémy mohou být ještě efektivnější a musíme to eh, projednávat. Oblast asi D se vyvíjí velice rychle. Jsou to technologie, které budeme moci mít k dispozici, aby se tato oblast mohla pozitivně rozvíjet. Co se týče udělování frekvencí, tak musíme eh, dbát na to, jaké podmínky jsou spojeny eh, s tímto a já si myslím, že zde budeme potřebovat určitý katalog eh, s přehledem toho, eh, co je v 27 členských státech a ve zbytku světa, jaké podmínky je třeba v těch soutěžích využívat a budeme muset vytvořit aspekty toho, jaké možnosti nám jsou k dispozici a spolupráce členských států s komisí by měla být zcela jasná. Jde zde také o to, že budeme muset myslet na to, eh, eh, jak se budou eh, přidělovat kmitočty, tak tady máme také civilní ochranu a e, máme zde frekvence pod jedním GHz. E, ty e, by měly být k dispozici pro služby při katastrofách, především v článku 7.3 návrhu komise. Tady si myslím, že je to jasně řečeno. Já si myslím, že je třeba to vyjasnit ty služby eh, těchto institucí by měly mít přednost a bylo by třeba, aby si mohli pořídit příslušné přístroje a služby. Eh, Toto by mohlo přinést velké synergie a proto eh, oblast záchranářství v případě katastrof by měla mít příslušné frekvence k dispozici. Děkuji. Děkuji, paní Hall. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Spravodajovi také za spolupráci s panem Rodem, který je z ALDE. Naši kolegové z ALDE tady dnes nejsou, protože jsou v Kodaně. Chtěla bych se zeptat na několik otázek a vyjasnění. Nejprve se jedná, co to týká toho termínu do roku 2013, který způsobuje trošku obavy v některých zemích, také ve Spojeném království. Komise ve své zprávě pouze říká, že tato část spektra by měla být dána k dispozici. Znamená to, že by se měla opětovně předělit například v rámci nějaké aukce, a nebo to znamená, že by to mělo být eh, očištěno od toho předchozího předělení. Já si dovedu představit, že to předělování proběhne někdy později a proto bych chtěla vědět, jest, jak to tedy má skutečně být. A za druhé, je tady pozměňovací návrh od pana zpravodaje číslo 43. Podle mě jedna z nejproblematičtějších eh, oblastí je, jak zavést eh, vysokorychlostní eh, širokopásmové připojení do venkovských oblastí. Otázka, jestli to vždycky zvládne trh sám o sobě, nebo jestli jsou tady určitá místa nebo určité oblasti, kde se to nikdy nevyplatí a kde tržní subjekty eh, se k tomu nikdy nerozhodnou a potom eh, se to bude muset prosazovat politicky. A jde tedy o to, jak vytvořit rozhraní mezi takovými dvěma situacemi, kde by potenciálně mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže a trhu a proto by mě zajímal zástupce, eh, co, co, co, co se o to myslí zástupce komise nebo pan zpravodaj. Pan kolega Niplo. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejdříve Chci eh, srdečně poděkovat panu kolegovi Hekmarkovi. Myslím si, že předložil velice dobrou zprávu. Já sice také předložím několik pozměňovacích návrhů, ale s velkým zájmem eh, jsem si přečetla, že tady je velmi dobře vyvážený poměr mezi různými zájmy v této oblasti. Eh, krátce zmíním čtyři body. Pane předsedo, pane zpravodaji, milí kolegové, milé kolegyně, já bych tady nejdříve zde navázal na evropskou politiku rádiového spektra. My jsme o tom již mnohokrát uvažovali u balíčku telekomunikací a tady jsme se snažili získat rovnováhu mezi kulturními, sociálními a hospodářskými aspekty u e, této politiky a myslím si, že každý další e, vývoj politiky rádiového spektra na evropské úrovni bude muset e, zajistit tuto rovnováhu, tak jako to bylo v tom balíčku telekomunikací, takže ten rámec, který v tom balíčku byl formulován, by zde měl být také dodržen. A za druhé si myslím, že je také důležité zajistit to, že vedle těch různých možností, co se týče širokopásmových služeb, že by bylo eh, potřeba zajistit, aby rozhlas eh, pozemní mohl také si udržet svoji existenci. Je třeba tedy tento rozhlas existenčně také zajistit a proto jsem toho názoru, že bychom neměli eh, se Eh, soustředit na to spektrum pod 700 MHz, abychom umožnili nové služby, nejbrž, že bychom celé to široké spektrum zohlednili. Já si myslím, že eh, paní kolegyně Trautmann toto tady také už formulovala. Třetí bod, pane Hekmarku, který bych eh, zmínila, to je téma nákladů na migraci. To znamená, že ti poskytovatelé, kteří uvolní toto spektrum, především 800 a eh, ty eh, eh, pásma pod tím. Já si myslím, že ty náklady na migraci u těchto frekvencí by měly být eh, převzaty. To znamená, že ti, kdo budou mít tu výhodu toho uvolnění, ti by potom měli nést náklady na migraci a potom, a já si myslím, že to bylo velice dobře vypracováno v této zprávě, je zde téma problematiky interferencí, takže musíme zajistit, že u nového přidělování těchto frekvencí nedojde k interferencím. I to si myslím by mělo v té zprávě být. Budeme se muset podívat, zda by zde nebylo třeba něco doplnit, ale já si myslím, že ta problematika v té zprávě je. Děkuji, pane předsedo. Já vám srdečně eh, děkuji, paní de Castello. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že poděkuji Gunaru Hekmarkovi za práci, kterou učinil, protože tahle ta zpráva dává možnost, aby Evropská unie byla na čele, pokud jde o nástroje a infrastrukturu, aby byla tedy na čele konkurence schopnosti v Evropě a děkuji vám za tuto perspektivu a za to, že se dívá na, na tento problém z hlediska střednědobého i dlouhodobého dlouhodobého. Eh, různé politické skupiny v tomto parlamentu se k tomu mohou vyjádřit a zároveň se snažil tedy eh, zpravodaj eh, tyto zájmy politických skupin vzít v úvahu, stejně tak jako vzít v úvahu zájmy nejrůznějších průmyslových odvětví. Problém, který se zde objevuje, je problém jednání s radou a v tomto smyslu je velmi důležité, aby parlament měl eh, společnou a silnou pozici. Je tu jedna otázka eh, o které by se, bych se mohla zmínit. Vyjádřím se o tom pozměňovacím návrhu. Jinak si myslím, že hlavní zpráva eh, nebo signál, který zde je, eh, je ta, že Evropská unie by měla jednat daleko eh, jednomyslněji a té, že je třeba vyjádřit radě, pokud jde o využití nástroje spektra a rozšíření spektra, a poskytování spektra eh, těm oblastem, které budou používat eh, pásmo nebo kmitočty pro eh, široko pásmové mobilní zařízení. Myslím si, že toto všechno umožňuje, aby parlamentní skupiny jednaly jednotně. Děkuji vám. So, dann darf ich als noch... Děkuji. Teď bych krátce předal slovo ještě komisi. Bitte. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, jenom velmi stručně. Já vítám návrh této zprávy jménem komise. Podle nás je to velmi dobrý základ pro další práci. Je tady zmíněna celá řada důležitých otázek Komise samozřejmě vždy k dispozici všem poslancům, kteří budou chtít znát další vysvětlení nebo techničtější informace. A jsem velmi rád, že politické skupiny se rozhodly zorganizovat různé debaty a slyšení. Dovolte mi jenom se v krátkosti vyjádřit k těm otázkám, které tady padly. Co se týče toho, co říká paní Trautmanová. Eh, venkovské oblasti. To je zásadní věc, jde o to, aby bylo zajištěno, že eh, nebude narušen trh a konkurenční prostředí a že ti, kteří jsou držitele, držiteli licencí na využití eh, pásmového spektra, nebudou bránit těm, kteří by nově chtěli vstoupit na ten trh. A jde tady tedy o rozvoj pásma 900, pardon, 800 MHz. A proto komise usiluje velmi usilovně o to, aby od roku 2013 bylo toto další spektrum k dispozici, abychom mohli umožnit novým operátorům vstup, vstup na trh a poskytovat eh, vysokorychlostní připojení. Pan Rybik naprosto správně hovořil o PPDO, což jsou ty nově vznikající služby, kde je potřeba přihlížet k potřebám na využití spektra Zmiňoval se o větě, kde je uvedeno, pokud to bude potřeba v naší zprávě, což znamená, že tady půjde o, pokud tady půjde o sdílené kompetence se členskými státy, a my budeme samozřejmě dbát na to, abychom poskytli dostatek prostoru pro další rozvoj spektra. Co se týče otázky paní Hel, tého termín do roku 2013 a také pozměňovací na 343, skutečně je tomu tak, že musíme velmi pečlivě zvážit, jak budeme zajišťovat neutralitu poskytovaných technologií tak, aby služby poskytované v venskovských oblastech mohly být eh, poskytovány všemi operátory a možná, že tady to nebudou zrovna fixní sítě, nebo tam, kde fixní sítě neposkytují žádnou alternativu. A poslední bod, o kterém hovořilo několik řečníků, to je ta rovnováha já si myslím, že komise dosáhla rovnováhy nebo vyváženosti. Jde o zohlednění všech uživatelských skupin, kde o využití toho inventáře, který my navrhujeme v naší zprávě, abychom měli objektivní analýzu dostupnosti spektra tam, kde se využívá, a ne abychom zvýhodňovali jednu uživatelskou komunitu. Společně s členskými státy se budeme eh, co nejvíce rovnoměrně rozdělit celé spektrum a chtěli bychom vyzvat členské státy, aby k tomu přihlíželi ve svém procesu alokování nebo přidělování těch pásem. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo, za slovo a eh, děkuji, pan zpravodaj. Já bedanke mich herzlich, Ano, děkuji. Eh, otázka eh, na zpravodaje, zdali se ještě něco říci, prosím. Děkuji, jenom velmi stručně děkuji všem kolegům, kteří vystoupili v diskuzi. Myslím, že tady nenastane nějaká, nějaký spor. Myslím, že se dohodneme o důležitosti těchto věcí. Asi bude potřeba vycházet z toho, jak co nejvíce využít tuto příležitost v Evropě a všichni shodneme na tom, že k tomu existují různé prostředky, různé cesty. Možná bychom si měli vzájemně vyjít vstříc a uvědomit si, že eh, tady nejde o to, jak to vyváženě eh, budovat s ohledem na situaci před pěti lety, ale eh, jak se snažit zohlednit eh, změnu situace v příštích pěti letech. A ty změny, které přijdou, budou možná ještě rychlejší, než eh, jak jsme to zažili v minulosti. Podle mě tím zajistíme budoucnost médií a operátorů, když jim poskytneme dostatečný prostor a zajistíme jim dostatek spektra, aby mohli otevírat eh, další nebo spouštět další služby v oblasti kultury a tak dále a využívat nové technologie. Není. Nemůžeme předjímat všechno, k čemu dojde. K tomu, na co se ptala paní Hall, měli bychom trvat důsledně na tom roce 2013. Některé členské státy s tím možná budou mít problémy, ale víme, že někteří prostě s tím procesem začali později. Co se týče pokrytí, já mm, navrhuji jeden pozměňovací návrh, o kterém mluvila paní Hall, kde by, že bychom měli zajistit neutralitu technologií, vzhledem k tomu, že bychom měli vytvářet rámcové podmínky pro operátory, pro operátory kteří potom musí eh, zajistit eh, to pokrytí jak v městských, tak v venkovských oblastech, ale víme, že je rozdíl mezi Laponskem na severu a Stockholmem, pokud mám uvést příklad ze Švédska. Ale je důležité, aby všichni lidé se mohli připojit a získali stejné příležitosti, ale v každé té oblasti je potřeba volit nejpragmatičtější řešení. A na závěr, jak co nejvíce podpořit efektivnost. Je potřeba využívat spektrum, které máme, co nejefektivněji, ale pokud vzniknou náklady eh, z migrace v rámci systému, tak bychom to měli pokrýt těmi eh, výnosy z těch různých aukcí, ale mělo by to být ponecháno rozhodnutí členských států a jejich regulátorů, tak abychom i tady dosáhli vyváženosti, protože ve všech zemích jsou různé podmínky. V některých eh, zemích eh, velkou část spektra využívají televizní eh, stanice, jinde tomu tak není a proto bychom měli to ponechat na jejich rozhodnutí. Děkuji vám, pane předsedo, těším se na pozměňovací návrhy a děkuji za všechny připomínky, které jsme tady neslyšeli. Bedanke mich herzlich. Děkuji vám. A chtěl bych jenom poukázat na to, že termín pro pozměňovací návrhy je 9. březen ve 12 hodin. Děkuji a nyní se pustíme k bodům 5, 6, 7, což je elektronické hlasování. Doufám, že všichni máte své hlasovací kartičky, tak abychom mohli postupovat velmi rychle. Uvidíme. Takže můžeme začít, všichni jste připraveni, prosím. První bod je Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu. Nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. Je to zpráva pana Chacimarka Kise a začínáme s hlasováním. Kompromisní návrh jedna. Kdo souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pětka. Kdo souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? také schváleno osmnáctka Pro, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno 19, pro, proti, zdržel se, schváleno 21, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, rovněž schváleno. 27 padá, 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro. To byl, ten byl návrh, byl stažen. 31. Kdo je pro? Proti. Držel se. Schváleno. 32 pro. Proti? Tak ještě jednou, prosím. 32. Kdo je pro? Kde je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5. Je tady ústní pozměňovací návrh. Musíme ho přečíst? Paní Trautmann ho chce eh, přečíst. Pan Savapito tady není, tak já bych chtěla dovět, dodatek ještě social tourism a to následuje po heritage turismus, toto doplnění. Čili pro po kultuře bude následovat ještě sociální turismus. Kdo prostím s tím souhlasí? Kompromis 5, ještě jednou. Kompromis 5, včetně ústního dovědku. Kdo s ním souhlasí, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, schváleno. 39 pro, proti, držel se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, držel se rovněž schváleno. 48 pro, proti, zdržel se schváleno. 49 ve dvou částech, první část, kdo s ní souhlasí, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, rovněž schváleno. 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se, schváleno. 56 pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. 61 pro, proti, zdržel se, schváleno. Konečné hlasování, a to elektronicky, prosím. Otevírám, zahajuji hlasování. Ještě jednu minutku. Končím hlasování. Nefunguje to? jeden chce ještě hlasovat navíc, tak aby ta většina byla skutečně ohromná. Takže Gratuluji panu zpravodaji, s velkou většinou byla tato zpráva schválena. Bod číslo 6 jedná se o účelnost a účinnost financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu. Pan Balčitis je sprav, navrhovatelem této zprávy a vy máte k dispozici také hlasovací seznam. Pětka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmička pro, dobře, tak to ještě prověříme. Šestka elektronicky. Zahajuji hlasování. K, šest, k šestce, pardon. EPP. je tam hlas navíc. Končím hlasování. 16 pro, 22 proti, plus teda 1, čili 17 ko 22. Sedmička, kdo souhlasí, kde, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Desítka ve dvou částech. První část to je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část to je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Osmička, první část to je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část to je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Devítka. Také ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvanáctka. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Pro? Proti? zdržel se rovněž zamítnuto 13 pro, proti, zdržel se schváleno 11, kdo pro, proti, zdržel se schváleno 14 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část, je pro, kde proti, kdo se zdržel schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 17. Pro? Ne. Takže 17. odpadá. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 19 pro, proti, zdržel se, schváleno 21 pro, proti, zdržel se, schváleno 22 pro, proti, zdržel se, schváleno 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto jednička pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka odpadá. Trojka ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Čili konečné hlasování, zahají hlasování. Opět jeden hlas PPE navíc. Končím hlasování. Pan Kalfi, je to v pořádku? Ano, 39 odevzdaných hlasů pro, čili i vám blahopřeji. A dostáváme se k bodu číslo 7, jednotný trh pro podniky a růst. A můžeme začít s tím bodem 1. Gegenstimmen, Enthaltung beschlossen. Kompromis eh, Schváleno kompromis 1 pro, proti, eh, zdržel se schváleno 5 eh, pro, proti, zdržel se schváleno. Ještě jednou pětka pro, proti, zdržel se schváleno 6 pro, proti, zdržel se a zamítnuto kompromis 2 pro, proti, zdržel se schváleno. 7 pro, Eh, ne, odpadá, promiňte, eh, devítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, deset pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis tři eh, pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis čtyři pro, proti, Zdržel se schváleno. Kompromis 5 eh, pro, proti. Zdržel se schváleno. 22 eh, pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 24 pro, proti. Zdržel se schváleno. Eh, takže to zkontrolujeme 24. Končím. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se schváleno, 27 pro, proti, zdržel se, schváleno, 28 pro, proti, zdržel se, schváleno, 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se, schváleno 32 pro, proti, eh, kontrolujeme 32, zahajuji. A eh, končím. A eh, schváleno 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tím se dostáváme k konečnému hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno, já vám srdečně děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu eh, našeho pořadu jednání, k bodu 8. V 17.30 přijde pan Tajaník, takže ale to zvládneme. Eh, Eh, takže není stres, že přijde, ale máme stres, protože máme tolik bodů k projednání. Takže eh, první bod Unie inovací, pro na Evropy pro svět eh, po krizi. Paní Merkis je zpravodajkou, bude hovořit jako první a jediná a já bych vám byl vděčný, kdyby ostatní kolegové utichli, co je na tom tak obtížného. Samozřejmě můžete jít ven a venku se můžete bavit. Dámy a pánové, Bod 8. Paní Merkis má slovo. First of all, I would like to... V první řadě bych ráda poděkovala všem kolegům za vynikající spolupráci a za příspěvky. Je zcela jasné, že inovace je hlavní prioritou pro parlament a pro spoustu našich kolegů. A je to tak správně, protože si myslím, že inovace jsou velkou výzvou a jsou hnací silou v Evropě. A jaké jsou tedy nejdůležitější věci v této zprávě. Myslím, že eh, velmi významná ne pro inovace je jejich zaměření. Pokud máme v Evropě velké společenské změny, a ty opravdu máme, tak potom musíme eh, sdílet tyto velké změny a musíme se na ně zaměřit. Když to srovnáváme například s tím, že třeba když eh, někomu eh, hoří dům, tak nebudete zachraňovat květiny na zahradě, a, nebo nebudete kropit květiny na zahradě, ale budete hasit dům. A to tež se týká tohoto. Já myslím, že je třeba se přesně zaměřit a omezit naši pozornost. A v podstatě jsou dvě velké společenské změny, které jsou dobře definované. Jednou je demografická změna, stárnoucí společnost, urbanizace a migrační toky. A to je, jsou tedy velké společenské změny, na které pokud se podíváme, tak mají společného jmenovatele. Další takovou změnou je udržitelné řízení zdrojů, aby se snížila eh, naše závislost na nových mm, na přísunu nových zdrojů. Jde, zde jde tedy o zajištění dodávek vody, zajištění vody tam, kde je její nedostatek, boj proti eh, povodním a zajištění eh, surovin. A zde máme stabilní ekonomickou základnu a jak krize eh, může spoutat konkurenceschopnost. Takže to je, jsou tedy ty tři hlavní cíle, které jsem definovala a na které se Evropa má soustředit. A myslím si, že pokud budeme mít holistický nebo celostní přístup a budeme hasit tyto tři domy, tak eh, zařadíme tuto, eh, tyto oblasti do všech oblastí evropské politiky, protože samozřejmě jsou zde ještě menší změny, ale všechny eh, definují nebo všechny ovlivňují tyto tři hlavní společenské změny. A myslím si, že tedy všechno spočívá v dobré spolupráci. My jsme dosud nechali stranou kritický faktor, kterým jsou občané, protože je takový trojuhelník mezi vládou, vědou a e, podniky. A myslím si, že občan a jeho spotřeba a jeho chování je hnacím faktorem inovace. A stejně tak kreativita společnosti vlastně dělá tyto změny. Občané sami o sobě inovují a já to popisuji ve zprávě. Například jsme viděli, že dosud jsme se velmi zaměřovali na technologie a na produkty. Ale inovace mohou být eh, daleko eh, něco ještě dalšího. Mohou to být procesy, sociální inovace. Dále produktem může být například služba, může to být také určité hnutí a o tom jsme už diskutovali, co to je hnutí. A my jsme přesně říkali, že to jsou občané, kteří inovují. Když se podíváme na Facebook, je to opravdu hnutí, protože nelze ho popsat žádným jiným způsobem. A na co dále se soustředuji v této zprávě? Soustředuji se na občany, na velké sociální změny a na přístup k financím. Přístup k financím je velmi důležitý pro podniky a pro výzkumné a vědecké ústavy, ale především pro malé a střední podniky. A je třeba taky rozšířit tu takzvanou service level, servisní úroveň, mít tako, poskytnout eh, takový ten nákup eh, v jednom místě, protože malé a střední podniky nemohou studovat všechna nazíření, eh, nemohou studovat, kde mají hledat financování. Musíme jim poskytnout službu, kde jim řekneme, jak jak najít financování. A to je ta takzvaná Service Level Agreement. A dále se velmi zaměřujeme na financování, na granty, místo toho, na toho, abychom se soustředovali na kapitál, ve kterém se sdílí riziko. Uh, takže je třeba se zaměřit eh, také na finance v tomto slova smyslu a používat eh, různé nástroje, eh, granty a všechny další programy dohromady a dále využít všech znalostí té takzvané expertízy, které lze využít a kterou lze poskytnout v rámci grantů. Protože my sami totiž máme vědět, jak posílit inovace. A fakt je, že úředníci obvykle toto nechápou ani nevědí, takže potřebujeme daleko eh, zkušenější eh, lidi a potřebujeme, aby tedy tyto služby byly poskytovány eh, malým a středním podnikům na odbornější úrovni. A dále si myslím, že sociální inovace jsou velmi důležité a otázka je, co to jsou sociální inovace. Sociální inovace nejsou nic více a nic méně než otevření možností každému, aby změnil své prostředí, své okolí. A když říkám prostředí, nemyslím to z toho v tom ekologickém hledisku. Mám na mysli ovlivnění pracov, pracoviště například. Občané eh, mohou eh, ovlivňovat společnost, eh, podniky mohou ovlivňovat prostředí, ve kterém působí. Eh, zaměstnanci nebo pracovníci mohou ovlivňovat prostředí, kde pracují. A je velmi důležité podpořit inovace. A myslím si, že to je výsledek určitého zaměření. A e, nakonec se táži, zda je třeba určovat celou řadu programů, abychom to podpořili, protože je můžeme podpořit čistě jenom tím, že se na to zaměříme. Dále hovořím v té zprávě o standardizaci, hovořím o jednotném trhu, teď skončilo hlasování, otevření hla- e, společného trhu e, otevřelo obrovský trh pro inovativní produkty a služby. To je velmi důležité, na to se také zaměřuji. Zaměřuji se na otevírání trhů, o kterých jsme nediskutovali. Jde například o trhy zdravotnických produktů. Tento trh je stále zavřený velmi. A dále eh, je to trh veřejných zakázek. Zde vlády hrají významnou úlohu a mají velkou odpovědnost a dále regiony hrají velmi důležitou úlohu, protože jsou nejblíže malým a středním podnikům, výzkumným regionálním ústavům i občanům. Takže děkuji všem, kdo přispěli k mé práci a těším se na další spolupráci na této zprávě. Dankeschön, Frau Kollegin Saturi. Děkuji, paní kolegyně Saturi. Grazie, Presidente. Io prima di tutto ringrazio la collega Merkis. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych poděkovat a paní kolegyni Mek za velmi dobrou práci. Její zpráva je skutečně dobrá. A je to důležitá zpráva navíc. I přesto, že je poněkud obecně koncipována. dílem si myslím, že jste neopomněla také komisi, i když komise musí zohlednit nové aspekty v politice. A paní Melky se, se zabývala mimo jiné také zesíleně společenskými inovacemi. Jeden koncept se mně zdá být nesmírně důležitý a to je průřezové myšlení. Když hovoříme o inovacích, tak musí být jasné, že se musí jednat o plošné pokrývání všech oblastí, čili horizontální průřezová politika. Paní Merkes hovořila také o významu každého jednotlivého občana. To je dozajista správné. A zde bychom mohli tuto myšlenku poněkud více rozpracovat. A nyní podniky. Podniky by měly být více ve středobodu této zprávy. protože podniky při inovacích hrají důležitou roli. Každý jednotlivec splňuje také důležitou roli, ale přesto se domnívám, že podniky v naší společnosti jsou důležité pro inovativní charakter celé společnosti. Důležitým dalším bodem je komunikace. V oblasti komunikace si musíme všichni uvědomit, že naše práce musí více dojít do povědomí veřejnosti, protože když máme k dispozici nějakou inovaci, tak je důležité, aby ta se dostala do povědomí veřejnosti a tady poněkud komunikace pokulhává. To je téma, které bychom měli ještě více probírat. A potom veškerá správní, administrativní oblast ta je také důležitá. Je třeba toto oblast přepracovat. Je třeba zeštíhlit administrativu tak, abychom docílili dodatečných zdrojů. Jak členské státy, tak regiony, to jsou orgány, které musí být do tohoto úsilí zapojeny. I když existuje nebezpečí, že poněkud budeme roztříšťovat naši činnost. Chceme-li zlepšit naši eh, spolupráci, tak je zapotřebí zvažovat, eh, jak je možno dosavadní spolupráci vylepšit. A pane předseda, na závěr, protože chci brzo končit, bychom se měli zaměřit na ty otázky, které položila mimo jiné také komise. A to je oblast sociálních inovací, kde má vzniknout nový program a kde přístup má mít spíše vědecký charakter. Komise podle mého názoru zareagovala správně na představě paní Melkis a já doufám, že je to krok správným směrem. My potřebujeme výzkumný program na téma veřejná zpráva. A to mě obzvlášť leží na srdci, protože mnoho současných problémů vyplývá právě z toho, že musíme v této oblasti učinit ještě hodně. Děkuji. Mám ještě pět přihlášek do diskuze a prosím, máte slovo na nejvýše na dvě minutky. Rubik. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pogratulovat paní kolegyni, protože když hovoříme o inovaci, hovoříme o její realizaci na trhu, tak je to dobrý předpoklad pro vznik nových pracovních příležitostí. A z toho důvodu musíme zvážit, jak vylepší podnikatelskou a výzkumnou infrastrukturu. Například podívejme se na Fond pro podpor zemědělství anebo pro výzkum. Tady se můžeme zaměřit na energie, na vodu, na lékařství a musíme se snažit právě mít regionální podporu, tak aby výzkumné výsledky v rámci rámcového výzkumného programu mohly být převedeny do praxe a tím pádem vznikly nové výrobky. Děkuji vám, eh, pan Vila Quadras. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva o unii inovací vychází z dobrého a zdravého základu a identifikují se zde správně ta fakta, že inovace nejenom je nezbytná pro udržitelnou ekonomiku a pro vytváření pracovních míst, ale že v současné době je také nezbytnou reakcí na nové výzvy. Jsou to demografické záležitosti a dále eh, zpráva a řízení zdrojů. Takže eh, ta perspektiva, eh, kterou používá zpravodajka, to znamená ten po, po přístup z dola nahoru, je správný, protože tato perspektiva nám umožňuje eh, zahrnout také modely spotřebitelského chování, což je nezbytné pro úspěch inovací. Souhlasím, že musíme podpořit individuální inovace, přístup k trhu a odstranit překážky aby bylo možné dosáhnout eh, snáze trhu, dále eh, ten přístup napříč politikami, dále ten horizontální přístup, pokud jde o různé ústavy, instituce, občany, partnerství pro inovace. Takže tedy jako celek ta zpráva eh, hraje správným tónem. Jenom bych chtěl říci, že někdy je tady taková maličkost. Prostě jsou zde ideologické trochu problémy, protože je zde určitý, určitý koncept, který je pro nás eh, trochu eh, pochybný, například sociální inovace. Otázka je, co to je. A dále ten eh, růst na základě inovací. To zní hezky, ale musíme to objasnit, protože jinak to zní trochu utopicky. Ale kromě toho, paní zpravodajko, tuto zprávu vítáme pozitivně. Herzlichen Dank, Frau Cavaglio. Děkuji srdečně, paní Cavaglio. Very much, eh, Děkuji. Já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce. Chtěla bych nanést jeden bod, který se týká iniciativ eh, pro inovace v Evropě. Chtěla bych upozornit na to, že inovace jsou velmi složité jevy, je potřeba mít efektivní, dobře financovaný vzdělávací a výzkumný systém. Je potřeba mít dostatečnou spolučast společnosti, což se vyžaduje dobrou úroveň vzdělání, je potřeba mít moderní infrastrukturu, správné rámcové podmínky, flexibilní a nebyrokratickou společnost, dobře fungující trh a kromě toho všeho je potřeba také, jsou potřeba také kulturní inovace. Problém je v tom, že pokud ani eh, aspoň jeden z těchto prvků nefunguje, tak k inovacím nedojde. A proto jsme v Evropě tak eh, zklamaní z toho, že přes velký počet iniciativ eh, Eh, k inovacím nedochází. A to je proto, že jeden článku toho řetězce nefunguje. Většinou to je vzdělávací systém. A proto si myslím, že bychom se o tom měli zmínit, o složitosti vytváření inovací a o všech těch prvcích, které jsou naprosto nezbytné pro to, aby k inovacím došlo. Toto bychom jasně řekli, že nestačí jenom vytvářet nějaké programy a projekty, protože sama o sobě k těm inovacím nedojde. Ale ta zpráva jako taková je dobrá. Kolega Lambac. Děkuji, kolega Lambac. Já se omezím na několik eh, bodů týkajících se těch společenských eh, výzev. Každý asi má na to svůj názor, ale já si myslím, že to jsou ty věci, které budou formovat politiku v oblasti inovací. Nejprve o udržitelném hospodaření se zdroji, to se týká fyzikálních, no, fyzických eh, limitů, které má tato planeta k dispozici. S tím se budeme potýkat. Pokud dokážeme inovat této oblasti, tak se nám pokaz, podaří být ehm, nejlepšími na světě. Ale ty další dva body, které tady vádí paní zpravodajka, které se týkají eh, sociální soudržnosti v Evropě. Vy tady hovoříte o migraci, urbanizaci, ale prav, je pravda, že to je výzva pro celou Evropu, dochází ke zvětšování rozdílů uvnitř, ale i v průřežu různých společností jde o to, jak zajistit stabilitu Evropy v budoucnosti a potom je tady něco o důstojném stárnutí, To by podle mě byl třetí nejdůležitější bod. Možná i konkurenceschopnost ekonomiky by měla být považována za výzvu. Musíme mít udržitelnou ekonomiku, která všechny tyto cíle umožní. Ekonomická základna je spíše prostředek než cíl, aspoň podle mě. Já ještě předložím pozměňovací návrhy, které se pokusí o zkonkrétnění některých článků, ale to vy určitě eh, uvítáte, paní zpravodajko, takže s tím můžete počítat. Děkuji, paní kolegyně Toja. Děkuji. Eh, já bych eh, se připojila k obecné chvále pro Judith Merkis, protože si myslím, že tato zpráva je, je skutečně eh, velmi dobře zaměřená a Eh, uvádí nejdůležitější body v souvislosti s inovacemi, takže já bych k tomu měla ještě několik dodatečných připomínek ehm, předtím, eh, než předložím pozměňovací návrhy, protože já si myslím, že jako část eh, této integrované disciplíny, integrované politiky musíme vidět také ty, kdo poskytují služby. Ehm, já si myslím, že právě eh, v důsledku inovací máme velice mnoho šancí pro poskytovatele služeb. Pracovní skupina komise pod vedením pana profesora Maje se zabývala tím, jak je možné eh, mít inovativní eh, podniky služeb, které by poskytovaly tyto inovativní služby. To by byl velice důležitý aspekt. Nechci se zabývat metodikou nebo strukturou eh, zprávy paní Merkis, ale myslím si, že tento bod by bylo třeba tam ještě někde zohlednit, protože tím by bylo možné získat pracovní místa pro ženy a pro mladé lidi u těchto inovativních služeb. A já si myslím, že by bylo dobré to tam zmínit, ale jinak eh, bych chtěla paní zpravodajce pogratulovat. Paní kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji paní zpravodajce, myslím, že je to velmi důležitá zpráva. Naprosto souhlasím s tím, co se tady říká. Chtěla bych eh, upozornit jenom na jednu otázku která by asi měla být více zpracována v této zprávě. A je to role členských států. My to eh, nemůžeme eh, vytvořit tuto inovací za členské státy. Myslím, že tady existuje riziko, že členské státy si budou myslet, že to za ně Evropská unie udělá. Mohla bych vás, eh, má vám uvést příklad ze své země. Eh, zprávě o rozpočtu eh, bylo řečeno, že velký úspěch, že Maďarsko mohlo ušetřit 70 výdajů na inovace díky tomuto programu Evropské unie. To rozhodně není nejlepší cesta. Měli bychom tedy jasně říci, že jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států je potřeba poskytnout dostatečné finanční a lidské zdroje pro to, aby Eh, aby vůbec eh, inovace byly úspěšné. I v rozpočtu to vidíme, že inovace eh, jsou tou poslední položkou, na které se přeřazují ty zbývající prostředky, které už nikdo nechce. Ale musíme vytvořit nějakou strategii, která bude prioritou jak pro EU, tak pro členské státy. A v tomto smyslu bych chtěla předložit pozměňovací návrh, který zdůrazní, že jde o kombinaci obou zdrojů, ne eh, že se jeden bude nahrazovat druhým. Eh, paní Merklová chtěla ještě něco krátce říci k tomu, co eh, chtěla říct kolegyně Merklová. Prosím. It reads, dear Zní to následovně, vážní kolegové, děkuji paní Merkis za velmi ambiciozní zprávu, za užitečnou spolupráci, kterou jsme spolu měli Návrh eh, stanoviska na kulturní výboru bude schválen příští, eh, se o něm bude hlasovat příští středu. Už teď mohu říci, že mezi námi panuje velký koncensus o inovacích a jak jim přisoudit větší prioritu. Mnoho z jsou již obsaženy ve zprávě paní Merkis. Z našeho výboru máme jednu obecnou připomínku, že je potřeba dosáhnout eh, kompromisu v oblasti vytvoření společného evropského prostoru vzdělávání a zlepšení eh, spolupráce mezi soukromými firmami a výzkumnými institucemi, včetně odborné přípravy a vzdělávání, což si bude vyžadovat eh, konstruktivní postoj všech úrovní eh, veřejné zprávy. Děkuji a předám slovo o komisi Clara de la Torre. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chairman. I would like... Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce paní Merkie za vynikající zprávu a připomínky. Možná bych mu chtěla zdůraznit to, co říkal pan Hercog. Ta zpráva už to říká nakonec, ale měli bychom více zdůraznit právě význam strategického přístupu k inovacím. Inovace nejsou něco daného. In, inovace jsou součástí a musí musí být součástí dalších politik. A nakonec i paní Carvalho říkala, e, nejsou to jenom programy. Takže já si myslím, že takto bychom mohli tu zprávu ještě posílit dále, co e, říkala paní Marpis, e, kdy jde o tu konsolidaci a veřejné rozpočty, o tom, jak ty, o tom, že inovace musí být chytré, ale nemohou zatížit rozpočty do budoucna. Jak zpravodajka správně říká, je velmi důležitý taky přístup k financím pro malé a střední podniky. Zde jsou, je různé zaměření eh, na financování pro různé typy malých a středních podniků. Závisí na stupni rozvoje těchto malých a středních podniků a myslím si, že tedy toto je to poselství, kterou tady chtěle, chceme mít, eh, granty, eh, půjčky, záruky a tak dále. Univerzity také eh, se účastní a přístup k financování je velmi omezený stupněm autonomie. Takže univerzity se nějak začlenit je také velmi důležité. Paní Sartori se zmiňovala o velmi důležité věci, E, kterou je šíření a sdělování výsledků. Je třeba tedy mít strategii pro sdělování a šíření těch výsledků a ten takzvaný, takzvaný one, shop, e, e, one stop shop Eh, je velmi důležitá věc, eh, takže je třeba najít nějakou chytrou, chytrý způsob, jak to dělat. Například sítě by se mohly použít, to by byla velmi dobrá koncepce a eh, tato koncepce One Stop Shop nebo koupě pod jednou střechou by k tomu by se takto dala realizovat. Jinak ta zpráva dobrá, děkuji. Já vám srdečně děkuji. Prosím, máte ještě nějaké dodatečné doplňky? Ano, děkuji. Um, I... Děkuji kolegové za cené připomínky. Souhlavím s vámi, že eh, tady v té zprávě není dostatek definic nebo jsou příliš stručné, takže to doplním. Řekneme, co přesně inovace jsou a samozřejmě eh, chci eh, tady poskytnout celé takovéto kázání, které se tohoto týká. Sdělování a šíření úspěchů je velmi důležitá věc. A, ano, musíme být konkrétnější, proto zapuduji do toho všechno to, co navrhujete na vylepšení textu. A pokud jde o unii inovací a nebo inovace pro Evropskou unii, že prostě eh, jedno eh, není místo něčeho, ale že je to nad tím. Eh, to je velmi důležité, tohleto zaměření stále se to musí opakovat. Inovace budou fungovat jenom pokud budou fungovat všechny prvky Eh, všichni aktéři. A všichni z těchto aktérů, všechny členské státy hrají nesmírně důležitou roli. A všichni musíme podporovat stejné zaměření, protože pokud tomu tak nebude, tak budeme mít jenom obrovské množství myšlenek a nikdy k ničemu konkrétnímu nedojdeme. Děkuji vám. Děkuji vám. Třetí přesen do 12. hodiny musíte podat pozměňovací návrhy. Doopravdy je to urgentní, takže si pospěšte. A další bod je bod 9. Nová obchodní politika pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020. Pan Křip je navrhovatelem. Děkuji, pane předsedo. E, do Rady, do parlamentu Regionův e, dokument, e, kterým zajmuje se hlavně Komise předložila e, příslušnou zprávu všem výborům a my tady máme na starosti tuto záležitost. Jde o obchodní politiku, měli bychom tedy vytvořit naše stanovisko a já jsem to dostal za úkol připravit. Obchod je základním uhelným kamenem evropské průmyslové politiky. A průmyslová politika musí eh, se promítat do ostatních politik. To je základní princip Evropské strategie z roku 2020. Výsledek by měl být eh, hospodářský růst, vytváření pracovních míst a překonání současné krize, která postihla mnoho členských států. Rádi bychom, aby Evropská unie eh, měla udržitelnou ekonomiku, tedy udržitelný hospodářský růst. A z tohoto pohledu je velmi důležité, aby jak bilaterální, tak multilaterální obchodní smlouvy se třetími státy reflektovaly tento přístup nic není vytesáno do kamene, ty zásady se mohou měnit, ale měly by být eh, jasné a ambiciozní. Daniel Kaspery, Kaspary bude zpravodajem za INTA, takže si myslím, že můžeme se eh, můžeme očekávat, že naše připomínky budou zapracovány do toho výsledného stanoviska. Ještě k energetice nebo k využití energií. Komise ve svém dokumentu upozorňuje na zajištění spolehlivosti dodávek a na diverzifikaci zdrojů energií, ale já si myslím, že bychom se měli zmínit také o zásadě eh, vzájemnosti nebo reciprocity při otevírání trhu s energiemi. Zkuska G20 v Soulu upozornila na důležitost transparentnosti trhu s energiemi a jaký eh, vliv to má na hospodářský růst. Dále jde o zdroje jako takové. To je neoddělitelný aspekt, kdykoliv hovoříme o eh, průmyslové politice nebo energetické politice. Využívání zdrojů by eh, měla být věnována patřičná pozornost. A v našem stanovisku bychom se tedy měli vyčlenit více místa na tuto otázku. Pan Butikofer nicméně také připravuje stanovisko, které se s tím souvisí a určitě o tom budeme hovořit také během návštěvy místo předsedy komise Tajányho. Za třetí eh, jsem se chtěl mít o globalizaci. V Evropě máme mm, Evropský eh, globalizační fond, ale z pohledu průmyslové politiky si myslím, že úspěch je, když nemusíme vůbec eh, se uchylovat k využívání globalizačního fondu. Tento fond má podporovat oblasti, kde došlo k přesunu výrobních kapacit jedam v rámci globalizačních, působení globalizačních sil. A zatím eh, se tento fond eh, čerpal pouze v několika málo případech, ale já si myslím, že tento fond by měl zřejmě podporovat eh, rozvoj konkurenceschopnosti některých oblastí Unie. Velká, velký důraz je v té strategii do roku 2020 kladen na malé a středně velké podniky, ale víme, že už eh, v té eh, někdejší Lisabonské strategii se o tom hodně hovořilo. Je potřeba zajistit, aby malé a středně velké podniky mohly působit globálně protože eh, jim v tom brání celá řada věcí. A dále potřeba chránit malé a středně velké podniky před působením globálních sil. Víme, že zejména v otázkách duševního vlastnictví a potom v oblasti vládání administrativních povinností eh, mají malé a středně velké podniky eh, větší překážky. Na slyšení výboru ITRE se o tom hovořilo, o této schopnosti inovovat. Hovořilo se o tom, že malé středně velké podniky nemohou využít příležitostí právě kvůli těmto překážkám. Dále bychom se měli zmínit o zemědělství. Já si myslím, že je tady úzká souvislost mezi cenami energií a cenami potravin. Některé oblasti výroby důsledku rozhodnutí, která již byla učiněna. Teď hovořím o potravinářském průmyslu. Jsou čistými dovozci, zejména je to dovoz cukru. Vede to potom k sociální nespokojenosti a já si myslím, že to, co právě zažíváme v severní Africe, je důsledkem i těchto věcí. Takže je potřeba zajistit eh, větší investice do této oblasti. Bohužel v tomto stanovisku jsem se nemohl zmínit o všech relevantních záležitostech. Možná, že jednou z důležitých eh, zásad je také přístup k veřejným zakázkám který by si podle mě zasluhoval eh, zmínku v této zprávě. To je důležité uplatňovat při vyjednávání obchodních smluv se třetími státy, protože přístup k veřejným zakázkám ve třetích státech je nesmírně důležité a prospělo by to e, malým a středním velkým podnikům ve službách nebo například ve stavebnictví. So, Děkuji, prosím, buďte skutečně stručný. Pan kolega Rybich je první na řadě. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Podstatné je se zamyslet na ukončení kola VTO a na co se chceme zaměřit při dalším jednání VTO. Jedná se o ochranu duševního vlastnictví, jedná se o veřejné zakázky a myslím si, že to by mělo být základním bodem ve strategii Evropa 2020. V posledním týdnu se setkali také eh, státy spolupracující eh, v Golfu a více než 20 let, ale tato spolupráce práce s námi nebyla dokončena. Není možné, aby bilaterální dohoda skutečně nebyla nebo byla vyjednávána takto dlouhou dobu. Možná, že by bylo lepší se zaměřit na bilaterální dohody, které by potom byly změněny na jiný druh dohod. To je strategie, která podle mne by měla vést k cíli. Bylo by dobré, aby komise ve své závěrečné zprávě řekla, o jaké eh, bilaterální dohody právě vyjednává. Pan kolega Palčitis. už gana. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tento skutečně obsáhlý dokument, který ukazuje na problémy, se kterými mají co dočinění malé a střední podniky. Zároveň se zmínil o energetických zdrojích, ale také o jiných problémech v této souvislosti. Nám musí být jasno, že veškeré problémy nemohou být součástí této zprávy. Ten problém spočívá v tom, že každá země má svoji legislativu a do budoucna bychom měli právě této roztříštěnosti v oblasti legislativy odstranit. A rovněž se musíme zaměřit na oblast veřejných zakázek. V některých oblastech, jako například v oblasti zdrojů, mají některé země stížené přístupové podmínky. Já podporuji toto zprávu a doufám, že povede k lepšímu pochopení o situaci v jednotlivých členských státech a o souvislosti v jednotlivých malých a středních podnicích. Pan Pitikov, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl také poděkovat panu zpravodaji, protože myslím si, že on právem řekl, že obchod musí být součástí naší průmyslové politiky. Protože v minulosti jsme měli takový dojem, že průmyslová politika je takovou podřazenou veličinou obchodní politiky. To bylo za prvé. A za druhé bych chtěl zdůraznit tři body, na které se chci soustředit. Jednak chci poukázat na to, že musíme mít ambiciozní energetickou strategii, která bude spojena s tímto přístupem. Za druhé bych chtěl podtrhnout to, že musí existovat produktivní souvislost mezi eh, konkurenceschopností a mezi udržitelností. A za třetí, a to je podle mého názoru rovněž důležité, musíme poukázat na to, že když chceme zastupovat dlouhodobě naše zájmy, tak to znamená, že musíme mít obchodní styky s jinými zeměmi, které budou zájemně výhodné. Děkuji. Teď je čas velmi rychle plyne a poprosím paní kolegyně Trautmann, a potom pana stínového zpravodaje, nebo za něj bude mluvit paní eh, kolegyně Trautmann. Thank you, eh, Mr. President. Děkuji. Můj kolega Korea de Campos, chtěla bych eh, poděkovala panu zpravodajovi za skvělou práci. Nechci se zmiňovat o těch pochvalných věcech, těch pozitivních věcech, ale pouze o těch výhradách. Říká, že vyjednávání obchodních dohod je zdlouhavé, Evropská unie přichází o podíl na trhu v nových ekonomikách, které jsou strategicky významné a měli bychom tomu věnovat pozornost. Například v případě Číny je nesmírně důležité, abychom eh, zlepšili náš přístup k tomuto rozvějícímu se trhu a zmírnili stávající obchodní deficity. Za druhé, je potřeba zdůrazňovat přístup k mezinárodním trhům ze strany například poskytovatelů služeb. To by nemělo nabra- zabránit zrůstání obchodu například v oblasti průmyslu. Třeba tedy zajistit přístup eh, evropským podnikům které se potýkají s velkými globálními tlaky. Pokud se nám nepodaří udržet průmysl v Evropě, tak eh, ztratíme velký potenciál pro inovace, protože spousta inovací se provádí právě v kontaktu s výrobními kapacitami. Dále za třetí jde o postupně proces konvergence se třetími státy a propojení eh, příslušných regulací. To nelze dělat na úkor eh, nižších technických norem nebo bezpečnostních norem. Evropské normy by měly být chráněny a vynucovány také u eh, komerčních subjektů. Za čtvrté, sdělení Evropské komise předpokládá Další využívání unilaterálních obchodních ústupků, například v případě eh, přírodní katastrof, jako tom bylo nedávno eh, u Pakistánu, kde byly povodně. Víme, že i tyto případy mohou mít dopady na evropské podniky a komise by tedy měla ex ante zvažovat dopady takových rozhodnutí. A na závěr, nástroj jako je Evropský globalizační fond, by eh, neměly být zmiňovány příliš často v tomto stanovisku. Je potřeba eh, spíše využívat vnitřní politiky, například podporu malých a středních podniků, tak, aby došlo ke inovacím a k adaptacím v případě, že se uzavírají tyto obchodní dohody. To jsou body, na které chtěl upozornit eh, náš kolega, ke kterým předloží pozměňovací návrhy. Bedanke mich, kolega Odi. Děkuji, kolega Odi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Souvislost mezi obchodní politikou a ekonomickými aktivitami průmyslových podniků je oblast eh, na kterou se vzpomíná eh, v případě Evropy hořce. Já si vzpomínám na antidumpingová opatření, která byla uplatňována velmi arbitrárně. Přišli jsme o značnou část našeho potenciálu průmyslového. A já si myslím, že my jako Evropský parlament eh, díky Lisabonské smlouvě bychom se měli uvědomit, že budeme ratifikovat tyto obchodní dohody. Udělali jsme to již v případě Jižní Koreje, ale teď bude následovat celá série dalších dohod, a já si myslím, že tato zpráva je příležitostí, jak dát najevo náš názor e, a to, že chápeme, jak se to postupně vyvíjí, že postupně budou přicházet multilaterální obchodní smlouvy. Já si nepamatuju, že bychom o tom v posledních letech diskutovali. Pokuste se vzpomenout, kdy probíhala jakákoliv diskuze o tom, že je potřeba uh, urychlit eh, nějaké vyjednávání o multilaterálních dohodách, jako je například Mercosur a další. Takže na závěr bych chtěl říci, že když vyjednáme bilaterální dohody, tak je potřeba neustále upozorňovat na sociální normy. A podle komise je to jenom eh, tak věc na okraj, například eh, pracovní normy. Ale není to věc na okraj, je naprosto nezbytné, aby naši obchodní partneři aplikovali Eh, tyto sociální eh, normy, vyplývající také z eh, úmluv Mezinárodní organizace práce. Potom jde o ekologické normy, jde například o to o mechanismus začlenění do obchodování s emisními povolenkami. A potom jde o duševní vlastnictví, které nám kradou ostatní je potřeba trvat na reciprocitě, je potřeba trvat na tom, aby ta ochrana byla dostatečná. Neměli bychom být úplně naivní. Frau Kollegin Ulskog. Paní kolegyně Ulskog. Eh, thank you, Mr. Chair. Eh, Děkuji. Jako stínová zpravodajka eh, v tomto výboru bych já chtěl říct, že se mi velmi líbí eh, úvod pana bytěkofera A teď přijdu do švédštiny. Jde o to, že bychom měli hovořit o souvislostech obchodní politiky s eh, dalšími politikami a také s zahraniční politikou. Pan Bětykofer zdůrazňuje udržitelnost hospodaření s surovinovými zdrojemi, upozorňuje na to, čemu se říká urban mining, tedy recyklaci zdrojů v městských oblastech. A to by mělo být dostatečně zdůrazněno v tomto dokumentu. což by nemělo ohrozit konkurenceschopnost nebo hospodářský růst nebo pracovní místa. Průmyslová politika se týká všech těchto aspektů. Měli bychom se například zlepšit v tom, jak využíváme naše vlastní suroviny. Víme, že v Evropě máme spoustu zdrojů, které nejsou plně využívány. V Estonsku a ve Skandinávii možná i v jiných oblastech. se dostatečně nevyužívá všechno, co je k dispozici. Nedávno proběhlo velmi zajímavé slyšení před několika týdny, které se tím zabývalo. A kromě toho ve čtvrtek proběhne další eh, podobné eh, slyšení. Všichni jsou samozřejmě zváni. A téma toho slyšení je eh, globální hledání surovin, přístup k surovinovým zdrojům, role diplomacie obchodní a regulační politika, zlepšení efektivnosti a tak dále. A všichni jste vítáni, všichni budete při, eh, eh, na tomto slyšení vítáni. Oh, gut. Damit könnten wir... Eh, dobrá, tím i když jsme se dostali do dalšího bodu pořadu jednání, tak tím ten bod číslo 9 můžeme uzavřít, jestli to správně vidím, nebo chcete k tomu ještě eh, říct si několik poznámek na závěr. Za <clears throat> zgłoszone uwagi i również wyrażone pozytywne opinie. Chtěl bych poděkovat za připomínky a za pozitivní zpětnou vazbu v této diskusi by bylo zmíněno několik velmi důležitých věcí. Především ambiciozní strategie inovací a rovnováha mezi konkurenceschopností a udržitelným rozvojem to, tato strategie se, o eh, této strategii se zmiňoval pan Pitikofer a já s ním souhlasím. Hovořilo se taky o velmi dlouhých obchodních jednáních, dlouhotrvajících. Jsou určitá omezení, která z nich vyplývají pro evropský průmysl ve srovnání s novými ekonomikami. Samozřejmě ne všechny dohody, které byly dosud uzavřeny, eh, mají eh, články o konvergenci a nebo články, které by umožnily snížit náklady. Toto jsou důležité věci, eh, o kterým, kterých, kterým se budeme zabývat. Velice srdečně děkuji. 3. března 12 hodin, to je konečný termín, tak jako i u těch ostatních e, návrhů. A teď se dostáváme k bodu 10 a sice efektivní strategie e, pro Evropu, strategie v oblasti surovin. E, Zahojí debatu a Eh, možná, že až eh, zde bude pan tak eh, se budeme věnovat některým bodům a nyní jako první má slovo pan Bidikofe. Děkuji, pane předsedo. Já musím přiznat, že v těch týdnech, po které se tím zabývám, jsem to viděl jako nesmírně napínavé téma a těším se na ještě intenzivnější kooperaci eh, k tomuto tématu. V roce 2010 eh, k tématu politika eh, surovin existovalo takové vyzvání veřejnosti, týkalo se to vzácných Eh, surovin, aby se tato agenda dostala eh, na pořad dne, abychom se nevěnovali jenom určitým podezřením. Takže my jsme se tomu věnovali. Eh, to téma zůstane na pořadu jednání. Je zde celá řada důvodů, které nebudu jmenovat. Jsou to důvody pro to, proč musíme počítat s tím, že konkurence v přístupu k surovinám a také vývoj cen u surovin nebude v budoucnu výhodnější, než jak je tomu nyní. Bude spíše více konkurence a spíše můžeme počítat s rostoucími cenami a proto budeme potřebovat evropskou průmyslovou politiku, budeme potřebovat průmyslovou politiku, která zajistí konkurenceschopnost a schopnost čelit budoucnosti. To znamená, že budeme muset být pragmatickými vizionáři. A ve své zprávě bych se chtěl eh, věnovat eh, tomuto úkolu, před kterým stojím, a sice minerální eh, suroviny. Zemědělské suroviny jsou jistě důležitým tématem tématem. Ehm, Pohoné hmoty jsou jistě také důležitým tématem, ale to bychom zde zmiňovat nyní neměli. Ehm, eh, co se týče komise, tak můžeme říci, že význam tohoto tématu eh, uznala a byla aktivní již dříve k tomuto tématu a v těch třech pilířích strategie musím říci, že souhlasím s jejím přístupem. Máme zde pilíř, který eh, se zabývá efektivitou využívání surovin. Máme zde pilíř, který se týká eh, domácí těžby a máme zde pilíř, který se týká přístupu k surovinám na mezinárodních trzích. Mně se zdá být důležité a doufám, že my jako parlament se eh, tím dokážeme dostatečně zabývat a sice, že budeme dobře chápat, jak máme málo času na to, abychom eh, připravili přiměřenou politiku surovin, abychom tu politiku realizovali. Nejenom Čína velice organizovaně a ambiciozně sleduje eh, průmyslovou politiku ve vztahu k surovinám, také například Japonsko Eh, mělo v minulých letech špatné zkušenosti a poučila se. A aktuálně je známo, že v Japonsku je miliarda dolarů, která se použije v nejbližších letech v oblasti efektivity využívání surovin a v oblasti recyklací. To je velký krok ku předu. Japonsko má velice ambiciozní cíl, aby vlastní spotřeba vzácných fosilních surovin poklesla, i když používání těchto surovin stále stoupá, tak eh, proti statutu quo by mělo dojít k poklesu o 30 Spojené státy jsou o kus před námi, když jde o to, aby eh, jednotliví aktéři spolupracovali v takové určité síti spolupráce, aby táhli za jeden provaz, takže já si myslím, že se musíme velice snažit. A aniž bych se nyní věnoval jednotlivým nástrojům, já si myslím, že to bychom měli probrat v nějaké další debatě, tak já bych řekl krátce něco k těm třem pilířům strategie. Podle mého názoru je velice důležitou otázkou, jestli podobně jako Japonci, Eh, budeme přistupovat k problému tak, že z té výzvy uděláme šanci a že to využijeme pro inovační strategii, která nám umožní, abychom se posunuli ku předu. Eh, v rozhovoru s některými podniky jsem si vyslechl velice různé postoje. Někteří eh, jsou takový plačtiví, někteří jsou velice ambiciózní a formulují ambiciózní cíle, když je obtížné eh, si zajistit přístup, tak musíme sami udělat to, co vidíme například u Číňanů, eh, proč bychom tedy měli čekat na to, až nás ostatní předeženou, proč bychom neměli být sami ambiciozní, proč bychom neměli převzít vedení, to znamená efektivita při využívání surovin, recyklování, také například recyklování v takových oblastech, kde ještě před nedávnou dobou se o tom vůbec neuvažovalo. Eh, recyklování těchto vzácných surovin do před třemi měsíci ještě nebylo žádné žádným tématem, ale nyní to už tématem je a je zde otázka, zdali my zde budeme na špici. A dále takzvaný domestic mining. Já si myslím, že tady je velice dobré, že generální ředitelství e, průmysl a životní prostředí e, v komisi se spojili a podali si ruce e, v rámci Natury 2000, aby se zde postupovalo jednotně. Já si myslím, že v eh, Tady eh, v rámci rozumné kooperace bychom měli pokračovat dále i co se týče eh, našich bezprostředních sousedů. Gronsko možná to není domestik, ale je to poměrně blízko u nás a myslím si, že bychom hned od začátku eh, tyto věci měli velice citlivě pojímat. A potom, to je jistě nejobtížnější oblast a to je přístup na mezinárodní mezinárodní trhy. Já bych eh, zde eh, vyzýval ke kooperační strategii. Samozřejmě v určitých případech eh, se můžeme pokoušet a Evropská unie to dělala v případě Mexika a Spojených států. Můžeme se pokoušet přes VTO se snažit ty konflikty urovnat, ale měli bychom se snažit eh, upravit eh, tyto Eh, strategie, měli bychom vytvářet nové strategie. Týká se to OECD, týká se to také spolupráce s Japonskem a se Spojenými státy a týká se to také strategií spolupráce s Čínou u všech strategií, které zde máme a také je to eh, důležité pro přístup k zemím, které mají suroviny. Eh, poslední bod Momentálně není zcela jasné, jestli v Evropě um, potřeba efektivní politiky eh, je viděna eh, všemi aktéry. Eh, máme zde určité národní egoizmy, zdali to dopadne takto, nebo zdali nalezneme společnou evropskou politiku a myslím si, že budeme moci přispět k tomu, aby významné velké země v Evropské unie spolupracovaly na tom, aby společná cesta byla v centru našeho snažení a ne, abychom měli metodu loktů, eh, ostrých loktů jednotlivých zemí. Takže to by bylo z mé strany všechno. Děkuji, pane předsedo. Ano, já eh, vám také děkuji. Nyní se hlásí 307 lidí o slovo, nebo 8. Pan komisař přijde o půl. Pokud byste se pokoušeli eh, hovořit během jedné, dvou minut, tak budete moci hovořit všichni, jinak vás budeme muset přerušit. Pan kolega Šimanský jako první, prosím. To je nezvykle istotné sprawozdanie. Nemá ono rangi legislativní. Toto je nesmírně důležitá zpráva, Vím, že nejde o legislativní nástroj, ale o strategický dokument, který rozhodne o dostupnosti surovin. A to pro změnu ovlivní konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Pokud tady uděláme špatná rozhodnutí, pokud eh, přijdeme o průmysl v Evropě a přesune se pouze do těch částí světa, kde mají efektivní využívání surovin, například v Číně. tak eh, bychom si měli uvědomit, že je potřeba přizpůsobit tomu naši obchodní politiku. Jím výsledkem by měla být dostupnost surovin pro evropské podniky. A nejde tady o to, že bychom měli dostatek solidarity s méně vyvinutými státy. Je tak. To neznamená, že nemáme žádné eh, suroviny. Suroviny máme, ale musíme si uvědomit, eh, kde a jak se k ním dostat. Možná, že jsme příliš eh, shovývaví k životnímu prostředí. Recyklace a efektivnost eh, využívání, to má obrovské eh, náklady pro průmysl. A vzhledem k vysoké úrovni regulace v Evropě bychom potom o ten průmysl mohli přijít, protože ten odejde někam jinam, kde ty normy nejsou tak přísné, nebo kde jsou rozumnější. A neměli bychom tedy upřednostňovat žádných těchto nástrojů. Kolega Rybich. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegou Bytykoferem, protože se jedná o důležitou strategii hlavně pro náš průmysl. A s tím souvisí celá řada pracovních míst. Nejedná se pouze o zpracovatelský průmysl, ale také o finance, pro které potřebujeme smysluplná pravidla. Jsou to sektory, které jsou samozřejmě různé. Já si myslím, že potřebujeme vždy podle sektoru specifickou analýzu a možná, že komise nám dá různé strategie právě pro různá průmyslová odvětví. Jedná se rovněž u obchodních podmínek v mezinárodní oblasti, ať už je to v rámci VTO nebo v rámci bilaterálních a regionálních úmluv, u následnou strategii. Signature issues, to je důležité. My musíme mít jistotu investic a musíme mít řádná konkurenční pravidla podle kterých se budou řídit veřejné zakázky a jejich vypisování. Z mezinárodního hlediska je důležitá také reciprocita. Je to základní předpoklad a Jedná se také ve výzkumu o nalézání substitučních produktů. Schvalovací postupy, jako například i Natura 2000, musí jít ruku v ruce a ne bojovat proti sobě protože máme vynikající projekty, kde se jednalo o renaturalizaci. Tyto projekty byly také vyznamenány. Potom se jedná o recycling. Recycling je něco globálního a zde můžeme mít také flexibilní pravidla s ohledem na využívání surovin. Děkuji vám. Děkuji, Velká Tras. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Je zcela zřejmé, že už delší dobu existuje rozsáhlý problém, který se týká Eh, poptávky a nabídky po surovinách. Je to velký problém, kterým Evropa trpí a tato zpráva se snaží tomu problému čelit. A to je ta poptávka, která zde je na straně těch rostoucích azijských ekonomik, nás nutí hledat společnou strategii v Evropě. A komise Eh, navrhuje to, co pan Bitykofer velmi dobře vysvětlil. Jsou to tři pilíře, samozřejmě souhlasíme. Je třeba posílit udržitelný rozvoj v rámci Unie. Navrhuje se zde řada nástrojů a metod, které jsou velmi moudré. A já bych chtěl zdůraznit jednu věc, pokud jde o princip subsidiarity, protože nerovnost mezi členskými státy je obrovská a například eh, Španělsko má 30 svého území, které je chráněnou oblastí. A pak jsou další země, které mají jenom 10-12 takto chráněných oblastí. Takže to je třeba vzít v úvahu, když sledujeme možnost využívání zdrojů. Dále Eh, posílení recyklací a opakované využití prostředků. Samozřejmě to musíme podpořit. Je pořád ještě spousta zemí, kde eh, hlavní způsob nakládání s odpady je ukládání na skládku. To by mělo být až poslední možností, ale je to věc, která se používá nejvíc. Takže samozřejmě v tomto smyslu je třeba, abychom jednali společně, abychom zamezili takovýmto věcem. A nakonec, pane předsedo, zde máme ten pilíř eh, udržitelného rozvoje surovin globálně. My žijeme to, co žijeme v arabském světě a Evropa musí uvážit, zda budeme eh, podporovat diktátory, kteří jsou skorumpovaní a kteří prostě jsou neudržitelní. Čistě tak, že se na to podíváme z hlediska dodávek surovin a nebo z hlediska toho, zda to je morálně správné a politicky inteligentní, protože podporovat režimy dlouhodobě čistě jenom pro eh, zachování dodávek eh, surovin je mnohem eh, horší než podpořit nějaký, je mnohem horší, protože tento režim je nepřátelský Evropě. Takže by bylo daleko lepší podpořit další demokratické režimy, aby se vytvořila rovnováha geopolitická. Děkuji. voorzitter. Ik uiteraard mijn collega's bij dat dit een eh, bijzonder... Děkuji, pane předsedo. Já pouze a mohu souhlasit eh, s naším kolegou, protože to je velmi důležité téma, se kterým se budeme v následujících měsících intenzivně zabývat. Chci se omezit dnes pouze na dva body. Jednak je to téma udržitelného rozvoje zdrojů. To je takový zásadní dokument, a víme, že nesmí zůstat pouze u překrásných myšlenek. Nedávno mezinárodní média říkala, že kovospracující eh, průmysly se nachází eh, ve vertikální koncentraci, což znamená, že velmi často tyto podniky se stávají majiteli eh, dolů. A musíme si klást otázku, je to dobrý rozvoj nebo ne. Měla by Evropa tento rozvoj podporovat či ne? V tomto kontextu si myslím, že udržitelné využívání zdrojů a surovin musí být prioritou. A druhá věc, to je recyklace. Já celá, celou řadu let pracuji v ekologii a zjišťujeme, že opětné používání recyklace je z hospodářského hlediska také zajímavé. Jak bychom měli postupovat? Prohlášení komise vidím hezká slova, ale příliš málo konkrétních opatření. Myslím si, že tady není ani slovíčko o Kvendeling iniciativě. Já si myslím, že musíme skutečně vyrábět tak, aby bylo možno vyrobené výrobky recyklovat. Výrobky v současné době se vyrábí eh, tak, aby se dostaly co nejdříve na trh, bez ohledu, zda jsou recyklovatelné či ne. Čili v praxi některé věci nefungují. Mm, také bychom se měli vyvarovat toho, aby opotřebované výrobky putovaly do třetích zemí. Já si myslím, že bychom měli některé věci skutečně dělat jinak. Pane předsedo, dostávám se ke konci. Já si myslím, že když tony a tony materiálů jsou ilegálně vyváženy z Evropy, tak můžeme překrásně mluvit o dobrém využívání surovin, ale realita vypadá jinak. Musíme se postarat o to, aby počítače byly skutečně eh, zpracovávány a dopětně na našem území. Pan Castillo. Velmi krátce, pane předsedo, nechci opakovat to, co už bylo řečeno, nechci opakovat především to, co říkal můj kolega z delegace Vidal Quadras, protože plně s tím souhlasím. Chtěla bych každopádně zdůraznit dvě věci. Za prvé, to, co se týká rozdílů mezi ochranou území v různých členských zemích Evropské unie. On už to říkal. My teď hovoříme o tom, že ve Španělsku je 30 území chráněné, jsou chráněné oblasti. 30 území eh, je red natura, kdežto v jiných zemích se hovoří o 10-15 A tak samozřejmě je takový výsledek, eh, že máme eh, území, kde kvůli ochraně životního prostředí jsou třeba zdroje, které se nedají využít, nedají se vytěžit. A právě proto komise by to měla mít, vzít v úvahu, a, ale nebere, protože by bylo velmi problematické eh, jít směrem větší udržitelnosti a většího využití domácích surovin, kdybychom nevzali v úvahu takováto omezení ekologická. Samozřejmě vždycky vycházíme z ekologického hlediska, ale tady je to třeba skombinovat ještě s, tou, s těmi chráněnými územími. A pak eh, pan Ryb Rybik hovořil o tom, že je zcela zásadní, a já to podporuji, společně s recyklací hledat ty prvky, které budou náhradní, které budou nahrazovat suroviny. A tyto náhradní prvky nelze najít jinde než jako výsledek výzkumu. Takže proto eh, máme rámcový program a bylo by velmi zajímavé tuto oblast výzkumu eh, vzít v úvahu i eh, v souvislosti s financováním z rámcového programu protože na základě takovéhoto výzkumu bychom mohli získat tyto takzvané náhradní prvky a snížila by se tak potřeba, kterou teď Evropská unie má získávání těchto surovin. Takže děkuji panu zpravodaji a to je všechno. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Je to důležité téma. A my všichni jsme si zajedno, že potřeba surovin bude v budoucnu růst. Vidíme rovněž, jaké problémy existují dnes v oblasti eh, plynárenství, kde některé členské země musí platit o 30 více než jiné. Je jasné, že existují zeměpisné a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Některé země bojují s vysokými cenami potravin. Zároveň vidíme to, co se děje v severní Africe, kde tyto vysoké potravinové ceny vedly k tomu, že padly některé režimy. Rovněž vidíme, jaká situace panuje na mezinárodních surovinových trzích, kde dochází k obrovským spekulacím. Byly zmíněny e, tři pilíře a já s nimi souhlasím. Podle mne má nejdůležitější roli Evropská komise. A to si musíme uvědomit v našem dokumentu. Děkuji, paní Merkis. Eh, eh, Děkuji. Měli bychom se podívat na všechny tyto dokumenty, které souvisejí s účelným využíváním surovin jejich, eh, jak jsem říkala, několik, ale neshodují se úplně. Já bych byla eh, ráda, kdyby měli jasnější strukturu. Jak říkal pan Bitykofr, existují tři pilíře v tom sdělení o surovinách. A ty první dva tam jsou pojednány obširně, ten třetí tam víceméně chybí. No to jsou věci, které by měly být upraveny v té hlavní iniciativě. Tam jde o to, jak efektivně využívat suroviny. Takže si myslím, že jsme tady trošku zaspali. Hlavní důraz by každopádně měl být, jak jednak dovážet suroviny, takže tady je mezinárodní aspekt, ale dále je tady důraz na obchod s komoditami. A úplně tady chybí efektivnost nebo účelnost eh, využití, tedy abychom využívali co nejméně surovin a využívali je inteligentním způsobem. Myslím, že ta hlavní otázka, tedy co s tím tady chybí. A já jsem jenom chtěla zdůraznit, že mi to přijde velmi důležité. Je to spíše filozofický text, než text, který by obsahoval praktická opatření. Jsem ráda, že se to netýká pouze nerostných surovin, ale i dalších řídce se vyskytujících surovin nebo surovin, které by mohly eh, chybět v budoucnosti a které jsou kolikrát klíčové pro náš průmysl. Některé se vyskytují velmi zřídka, takže nejde jenom o nerostné suroviny, ale o všechny další materiály pro výrobu. Já mám pocit, že se to tady neprojevuje. Protože některé souvislosti by neměly. Angelika Niplo. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem viděla vaše klavítko, kladívko a zároveň jsem se dívala na hodinky. Myslím si, že eh, pane Vitykofere, vypracování této zprávy je u vás dobrých rukou. My už se těšíme na návrh vaší zprávy. Eh, chtěla bych vás podpořit, protože v našem výboru eh, ITRE je důležité, abychom se skutečně se zaměřili také na ty jednotlivé eh, vzácné suroviny. Eh, a je třeba aby ta zpráva nebyla příliš eh, zatížena, aby se soustředila na určité základní body. Někteří kolegové, já bych to chtěla podpořit, řekli, že se musíme zaměřit na evropský přístup který mi měl být eh, společný v oblasti surovin pro Evropu. To je jedna z klíčových otázek v následujících měsících. My hovoříme o strategii vnitřního trhu a když se podívám na každodenní záležitosti v novinách, tak neustále vidím, že vždycky národní záležitosti mají prioritu. Takže se musíme nyní zaměřit, eh, pane kolego Pitikov, na to, aby vy jste vyslal jednoznačný signál, signál, abychom skutečně jednali v evropském měřítku, abychom se dohodli mezi jednotlivými členskými státy, tak aby každý členský stát nepostupoval jednotlivě. A třetí téma je ekologické téma. Musíme zde nalézt nějaké výborné prostředí ekologického charakteru. Já Vím, že je to problematické například v Bavorsku také, protože když tam máme chráněná prostředí, tak prostě to znamená zákaz stavby a tak dále. Já nevím, zda bychom měli uvolnit eh, tady tato opatření, anebo jak postupovat nejlépe. V každém případě musíme udat určitý politický směr. Děkuji vám a pan kolega Křip. Děkuji, pane předsedo ten podział dotyczący... Co se týče přírodních zdrojů, Pan Šivanský mluvil o našich vlastních zdrojích, která, které těžíme sami. A teď vznikají nové moderní technologie, těžební. Například se to týká plynu z břidlice. A já si myslím, že bychom tomu nějaké měli věnovat pozornost. Přestože na plenárním zasedání se o tom nehovořilo. Pan Vidal Kvadras. se zmiňoval o tom, že kolikrát bylo velmi výhodné spolupracovat s diktátory, protože díky tomu jsme získávali od nich eh, suroviny. Ale já bych chtěl pozornit ještě na další státy, které mají vzácné zdroje, které jsou žádané. A tyto státy to bude velmi eh, výhodné vyjednávací pozici. Mám na mysli například eh, Jižní Sudán, kde nedávno došlo k referendu a tam například ropu těží čínská firma. Evropa tam zastoupena není. Čím dál tím více investic jde do trhu s komoditami. Je to, jsou to také finanční investice a i to má vliv na ceny komodit. Um, pane Pitykofere, chcete se nyní vyjádřit? Okay, Ale čtyři větičky, budu je počítat. Já bych chtěl poděkovat kolegyním a kolegům za jejich nápady a rady, hlavně paní Merkýs, která hovořila o tom, že musíme sáhnout ke konkrétním opatřením. Souhlasím s tím, co řekl pan Křip, že se musíme zaměřit na nové technologie a musíme umožnit také přístup k surovinám i tam, kde to dříve nebylo možné. A zcela výslovně chci ještě jednou říci, že se mě zdá být pozitivní, že zatím, a doufám, že to tak zůstane, nemáme žádný spor mezi eh, průmyslníky a mezi ekologickými eh, společnostmi. V každém případě my se budeme snažit, aby generální ředitelství průmysl a generální ředitelství životní prostředí spolu navzájem v této souvislosti spolupracovali. Děkuji také paní Prent a, a paní Castillo za to, že poukázali na praxi, že je třeba nejen formulovat obecné zásady, ale je třeba je uplatnit také v praxi. To e, samozřejmě platí pro směrnici WIII, e e, ale také pro otázku přístupu k surovinám. A poslední věta, pane Šimanský. Před jedním týdnem jsem byl na 11. kongresu pro recyklaci aluminia. Odvezl jsem si tam jedno překrásné číslo. Když chceme recyklovat hliník, tak to znamená, že 95 energie můžeme uspořit té energie, kterou bychom měli vynaložit pro takzvané nové zdroje. Je teda vhodné, aby recyklační strategie byla i ekonomická, atraktivní. A to lze. Děkuji vám, ani jsme uzavřeli tento bod jednání, ale to téma ještě zdaleka ne. Chtěl bych u nás již po několikáté pozdravit pana komisaře eh, Tajanyho, místo předsedy Evropské komise a komisaře pro průmysl a podnikání, který bude hovořit na téma Small Business Service Act a sdělení o surovinách. Může se stát, že On se bude hodně zabývat těmi surovinami, ale teď, pane komisaři, vám i hned předávám slovo na úvodní připomínky a kolegové a kolegyně budou mít jistě dotazy. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, přeji vám všem. Dříve než vám prezentuji obě, prezen, obě iniciativy, které už známe, protože jsou součástí našeho dokumentu o nové průmyslové politice. Chtěl bych poděkovat výboru ITRE za to, že podporují e, tento dokument. Je to e, zpráva pana Langa, perfektně interpretovala eh, ducha a vůli Evropské eh, komise, která může počítat s podporou rady. A mě eh, a já budu velmi rád, když poslanci Evropského parlamentu mě podpoří též. Víte, že Evropský parlament je pro mě velmi známý, je to můj domov, protože 14, před 14 lety jsem zde také byl. Ve minulou středu komise schválila dokument, který se tý, nazývá eh, Small Business Act nebo rozhodla o přeskumu eh, tohoto dokumentu a rozhodla se vrátit to, eh, tuto věc do středu pozornosti Evropské unie a její ekonomiky. Hovoříme o podnicích na velmi vysoké úrovni, když hovoříme o malých a středních podnicích. Navíc malé a střední podniky znamenají 70 pracovních míst, takže je to sektor, který je opravdu zásadní a funguje ve prospěch milionů evropských pracujících. Takzvaný Small Business Act je ambiciozním projektem a je velmi důležitý a nám se podařilo ho dosáhnout díky podpoře parlamentu. Díky této podpoře se nám podařilo schválit nějaké dal, i další důležité normy, jako například směrnici, která se týkala spožďování e, plateb a dalších předpisů, které umožňují fungování Small Business Actu. Dále ještě eh, se má schválit statut evropských společností. Doufám, že tento návrh bude v radě schválen, že bude schválen na radě ministrů. A co chceme? Chceme dát nový impuls tomu Small Business Actu, protože víte, že krize ovlivnila mnoho podniků a především malé a střední podniky. A proto je třeba znovu začít spolupracovat na úrovni Evropské unie i na úrovni jednotlivých států. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropská komise se chce vrátit k podpoře tohoto významného sektoru evropské ekonomiky ale chápeme, že se změnily okolnosti. Malé a střední podniky přišly o spoustu pracovních míst. Hovoříme o tom, že tam zmizelo 352 tisíc pracovních míst. To opravdu není málo. A konkrétně, co je v tomto dokumentu o kterém můžeme hovořit jako o aktualizaci Small Business Actu. V první řadě byla vytvořena takzvaná figura mistr PMI nebo vyslanec eh, malých a středních podniků. My jsme jmenovali eh, tak eh, Daniela Kajechu takovýmto panem eh, malých a středních podniků. Povstaň, abys také pozdravil eh, poslankyně a poslance Danieli. Přijď sem, Daniel Kajecha je tedy novým generálním ředitelem, který má na starosti eh, podniky a právě tento člověk bude dbát na pokrok a na aplikaci Small Business Actu. My totiž chceme, aby touto novou akcí komise dala zcela jasný signál. Chceme, aby zde, abychom měli člověka, který bude dbát na uplatňování Small Business Actu, který je jakousi referencí pro malé a střední podniky bude sledovat všechny akce, které se budou eh, realizovat ve prospěch malých a středních podniků. A také bude dbát na to, aby všechny členské státy dělali to, co mají. To znamená, aby jmenovali svého vyslance malých a středních podniků. Také jsme požádali místní eh, subjekty Itálii například regiony, ve Španělsku autonomní oblasti, v Německu spolkové země, které eh, dělají svou vlastní legislativu, takže ty všechny jsme požádali, aby jmenovali svého pana malé a stře, malých středních podniků. A cílem je, mimo jiné, vyzvat všechny zástupce národních a místních subjektů, aby přijeli zde do, Brusem, do Bruselu a aby e, se přesvědčili o tom, jak se uplatňuje Small Business Act a aby se mohli vyjádřit k tomu, jak instituce fungují ve prospěch malých a středních podniků. Dále chceme, aby to byla jakási laboratoř dobrých nápadů pro malé a střední podniky. Bude to jakýsi, jakási konzultační skupina. A e, úkolou, úkolem této skupiny odborníků bude e, podporovat malé a střední podniky a asociace podniků a v rámci této skupiny se budou dělat takové činnosti, jako je například dohled. Protože my, když hovoříme o governance, o správě nebo řízení, hovoříme také o dohledu a o úzké spolupráci mezi členskými státy a Evropskou komisí. A já tedy eh, ten Small Business Act prezentuji nejenom tady v Evropském parlamentu, ale i jinde. Minulý týden například jsem byl v Římě, pozítří jedu do Spojeného království, potom do Paříže, dále do Německa a do Bulharska. Bulharsko už nám oznámilo, že bude jmenovat svého pana nebo paní malých a středních podniků na, tak, jak to doporučila Evropská komise. Takže už z mnoha členských států a od mnoha místních samozpráv dostáváme pozitivní reakce. Další myšlenka, kterou jsme navrhli členským státům, je to, abychom každý rok eh, Eh, uskutečňovali neformální eh, radu o konkurenceschopnosti. A to by byla další konkrétní věc, konkrétní akce pro podporu Small Business Actu. A eh, předpokládáme, že všechny členské státy něco v tomto smyslu budou dělat. V tom sdělení je taky daleko více věcí. Chtěl bych zdůraznit zjednodušení. Být podnikatelem eh, znamená eh, eh, mít snazší aktivity a méně nákladné, než tomu je dnes. To je další náš cíl. Chceme, aby se společnost v Evropě založila maximálně za tři dny a aby náklady byly maximálně 100 euro. A licence a povolování by také se měly eh, udělovat rychleji, než je tomu dnes. Mým cílem je, aby to bylo maximálně za 30 dnů, tedy tři, maximálně 30-denní lhůta pro získání povolení nebo licence, tak aby eh, Eh, firmy nemusely litovat, že chtějí někde začít fungovat. Dále lepší přístup k úvěrům. Vytva, chceme vytvořit nový systém záruk, abychom podpořili investice a růst. To samozřejmě bude také součástí dalšího finančního programování. Velmi dobře víte, že rizikový kapitál je zásadní pro přístup k finančním prostředkům eh, pro podniky, které jsou velmi inovační. A my spolu s Michelem Barnier se snažíme, aby se tento cíl splnil. V roce 2012 by jednotný trh eh, měl být realitou i pro rizikový kapitál. Dále máme program finančních nástrojů, který chceme zjednodušit, zjednodušit. Dále chceme, aby všichni finanční zprostředkovatele mohli pracovat s evropskými eh, finančními nástroji, včetně méně kapitalizovaných bank. Všechny informace jsou a budou k dispozici na internetu. Jde o informace týkající se finančních zdrojů a nejenom v hlavních jazycích, čili anglicky, francouzsky a německy, ale i v jazyce příslušné země, proto aby i malý podnik těmto informacím rozuměl a aby malí podnikatelé mohli používat svůj vlastní jazyk a své vlastní termíny. Další otázkou je přístup na trhy. My chceme svou práci zaměřit na veřejné zakázky. Zde je ještě hodně práce, kterou před sebou máme. Je třeba vytvořit kodex Evropské unie 2012. To, ten kodex ještě nevstoupil eh, v, eh, ne, v jako platnost už jsme udělali ale velký kus. Hovoříme o trhu, který reprezentuje 80 HDP. Pak zde máme eh, menší částky, elektronické aukce a tak dále. Prostě nástroje, které mohou používat různí nabízitelé a rovněž v roce 2012 plánu, plánujeme revidovat směrnici o veřejných zakázkách. Je velmi důležité, aby spotřebitelé měli všechny informace a malé a střední podniky chtějí informovat spotřebitele o víro svých výrobcích, pokud jde o ochranu životního prostředí, například ochranu zdraví, zdraví spotřebitele, zdraví při práci. Velmi důležitá je zde otázka eh, živo ochrany životního prostředí a je třeba dát malým a středním podnikům velmi jasné eh, signály, aby mohli podporovat eh, ty dokumenty, o kterých se teď diskutuje v parlamentu a v radě. Když hovoříme o trhu, nesmíme zapomenout na to, že je třeba zajistit eh, bezpečnost. A proto budeme mít a, a dále eh, takzvané eh, abuzivní klauzule. není možné dopustit to, že někdo ze své pozice musí přijmout nevýhodnou smlouvu. A Evropská komise proto chce navrhnout legislativní nástroj, který to vyřeší. Další je internacionalizace malých a středních podniků. Připravujeme iniciativu, která aby bylo snazší získat přeshraniční úvěry pero od bank. Tím, že by také bylo možné eh, zmrazit eh, bankovní účty dlužníků v zahraničí. To je důležitá věc, když si uvědomíme, že 60 přeshraničních eh, úvěrů zůstává nedobytných. Zejména tam, kde hovoříme o zemích, ve kterých působí naše podniky, a v roce 2011 předložíme další novou strategii pro globalizaci. Dále jde o Market Access Teams, což eh, je další nástroj, který umožňuje poskytovat informace těm podnikům, které by chtěli získat zdroje pro proniknutí na tyto trhy a které by chtěly zlepšit využívání těchto prostředků. Tolik tedy k informacím, které my máme v našem dokumentu o Small Business Act. A teď mi dovolte, abych bez dalších okolků přešel k tématu, eh, které vás určitě bude zajímat, nerostných surovin, protože i to má obrovský vliv na náš průmysl. Tady jde o konkurenceschopnost eh, evropských podniků. Vy jste před chvílí také vedli diskuzi o tomto tématu. Pan Bitekoffer předložil eh, zprávu, která souvisí s tímto tématem ale i já bych vám chtěl říci, že naše sdělení o nerostných surovinách se týká něčeho, co je v mém portfoliu, jakožto to souvisí s portfoliem kolegů Barniera a Čeloše. A jde tedy o e, ty základní nerostné suroviny, které mohou být důležité pro průmysl, pro energetiku nebo pro zemědělství. Jde o zajištění hladkého chodu finančních trhů a trhů s komoditami. Je to také jedno z témat, o kterém se bude diskutovat na schůdce ke dvacítky za francouzského předsednictví. A dovolte mi, abych se zmínil o něčem, co souvisí s mojí prací. Jak určitě velmi dobře víte, já jsem vypíchnul tři pilíře této iniciativy pro nerostné suroviny. Ta první se týká dodávek z území mimo Evropskou unii. Dále jde o to, aby to zásobování bylo trvale udržitelné v rámci Evropské unie a potom jde o efektivní recyklaci a efektivní tedy úsporné využívání těchto zdrojů. Implementace strategie z roku 2008 již umožnila nám dosáhnout eh, důležitých výsledků. Došlo k vypracování 14 eh, kritických nebo klíčových eh, surovin na území Evropské unie Dále jde o využívání komerčních strategií a o využívání nástrojů, které souvisejí s, něm, s, eh, pardon, se sedmým výzkumným rámcovým programem. A potom jde o zjednodušení norem, které platí v těžebním průmyslu. Jak už také víte, během španělského předsednictví jsme předložili seznam těchto 14 kritických surovin Toto označení znamená, že některé z nich by měly být předmětem zvláštních eh, postupů. Možná, že tento seznam se ještě rozšíří, je možné, že se strojnásobí eh, v porovnání s současnou situací. A my chceme dohlednout na to, aby tyto kritické nerostné suroviny byly součástí prioritních činností. A já se zavazuji, že udělám všechno pro to, aby pravidelně se tento seznam přepracovával. Vždycky vám ho pošleme, eh, bude o monitoring eh, toho, jak se bude situace vyvíjet. Jak víte, kritické nerostné suroviny jsou ty, které jsou zásadní pro chod naší ekonomiky. Dále pracujeme, a sice velmi intenzivně, na externích aspektech této věci. Chceme do každého dokumentu upravující obchod, například mezi Evropskou unii a Africkou unii, zapracovat příslušnou doložku o dodávkách nerostných surovin. Do jednání, nebo v jednáních s Ruskou federací se nám podařilo také prosadit tuto záležitost. Už jsme o tom jednali na podzim v Římě. Eh, rovněž to jednání pokračovalo minulý týden, teď hovořím o tom jednání s Ruskem. A přijde na to řada ještě při nadcházejícím střetnutí s ministrem průmyslu Ruské federace v Petrohradu. Takže myslím, že i tato činnost je v souladu se zájmy eh, evropských podniků. Eh, dále se během tohoto roku ještě vydám na cestu do Jižní Ameriky. Už 15 let eh, tam žádný komisař nejel. Navštívím Brazílii a Argentinu a další země a budu s nimi hovořit o dodávkách nerostných surovin. V souvislosti s těmito pilířemi se snažíme zintenzivnit naši průmyslovou politiku. Chceme do těch bilaterálních a multilaterálních eh, dohod zabudovat eh, tyto priority a eliminovat eh, zákona omezení dovozu a investic. A dále, pokud je ten druhý pilíř, Co můžeme udělat v rámci Evropské unie? Toho ještě hodně. Máme určité rezervy nebo ložiska surovin v Evropě, ale musíme mít vhodný právní rámec, který této těžební, tuto těžební činnost umožní. Měli bychom mít výměnu příkladů dobré praxe mezi členskými státy A také to souvisí s řízením sítě Natura 2000 v blízkosti takovýchto nalezišť. Podle nás by to nemělo automaticky znamenat, že eh, v těchto oblastech nelze těšit, těžit. A třetí pilíř, eh, to je věda a výzkum. I tady máme před sebou hodně práce. Já se domnívám, že máme takzvaná městská naleziště. Je to prakticky eh, odpad, který by bylo možné recyklovat a opětovně využít. A komise tedy navrhuje opatření, která si kladou za cíl zlepšit sběr a opětovné využívání surovin, například tím, že zpřísníme legislativu týkající se šrotování vozidel, nebo se mm, to týká také elektronického odpadu a vy určitě víte, že jedna taková směrnice elektronické motoru se právě projednává v Evropské unii. A také jde o to, jak nahradit co největší podíl těchto vzácných eh, například kovů, které se používají v elektronice. A na závěr chci říci, že přístup eh, nebo dostupnost surovin souvisí s Eh, existenci průmyslu ve Evropě, s jeho konkurenceschopností, souvisí to také s vytvářením pracovních eh, míst a proto eh, jde vlastně o naši budoucnost, jde o fungování naší společnosti jako takové, jde také o to, jestli tady budou dále vznikat nové moderní technologie a já osobně udělám všechno proto, aby v oblasti nerostných surovin Evropská unie měla konkrétní strategii, která bude obsahovat řadu nástrojů, které usnadní život našemu podnikatelskému sektoru. Současně ale chceme zajistit co nejvyšší možnou ochranu životního prostředí. a to je možné pouze koordinovanou činností, koordinovanou mám na mysli s Evropským parlamentem. To je z mé strany všechno a těším se na vaše otázky. Eh, srdečně děkuji, <clears throat> pane komisaři, za eh, podrobné informace k oběma tématům. Eh, je zde více než deset lidí, kteří se hlásí o slovo, takže každý má jednu minutu a prosím vás, abyste se toho drželi, protože jinak nebudete mít šanci se vyjádřit a pan komisař se ještě minimálně pokusí odpovědět. Kolega Hercok jako první. Děkuji. To bylo velmi obsáhlé. Děkuji, že jste dnes eh, za námi přišel. Asi vás nepřekvapí, když se zmíním o otázce týkající se revize Small Business Act během jedné minuty. Doufám, že se mi to podaří. Děkuji vám za vaši odpověď na písemnou otázku. kterou jsme položili minulý týden s jednou kolegyní. A teď se vás chci zeptat, co může Evropský parlament a tento výbor udělat to, aby podpořil vaše úsilí o dosažení konkrétních výsledků. Myslím, že podniky čekají na konkrétní výsledky a ne na naše e, různé sdělení. Super, danke schön. Ano, děkuji, kolega Rybich. Ano, já bych chtěl poděkovat panu komisaři, protože Small Business Act se objevuje stále znovu, především také otázky eh, vlivu eh, a eh, to, co diskutujeme, snižování z 20 na 30 z 30 na 20 CO2, potom také průmyslové eh, odvětví, která jsou energeticky velice intenzivní, eh, nejenom nové průmyslová odvětví, nebož také eh, ti, kdo se odsouvají do zahraničí, to znamená také generální ředitelství pro průmysl by mělo zodpovědět to, jaké výsledky bude mít 30% redukce CO2 a s jakým potenciálem od odchodů z Evropy tady můžeme počítat. Další bod je samozřejmě také rizikový kapitál u malých a středních podniků. Ehm, jistě si umíte představit, že také eh, komise ehm, má cíl rizikového kapitálu do roku 2020, to znamená 20% kvótu vlastního kapitálu malých a středních podniků a to samozřejmě představuje určitou bonitu, která by zajistila likviditu. Děkuji. Eh, kolega Kanibla. Děkuji, pane komisaři, děkuji také Eh, za to, co jste nám řekl ke Small Business Act a souhlasím s vámi, eh, co se týče eh, malých a středních podniků, poskytují pracovní místa, jsou motorem průmyslu a mladí lidé bývají vzdělávání u malých a středních podniků. Malé a střední podniky mají vždy takové dva stezky. Za prvé to je byrokracie a to všude a druhé téma to je přístup k finančním prostředkům. Vy jste se věnoval obě dvěma otázkám. Já bych měla otázky, které se týkají byrokracie. Já bych se věnovala tomu, co řekla paní kolegyně Hercog. To znamená, že eh, před lety, myslím si, že je to asi dva roky, tady proběhla debata, která se zabývala eh, povinností tachografů, nevím, jestli jste to slyšel, pro malé um, nákladní vozy um, byla zavedena povinnost tachografů a um, byly zde určité návrhy, které uh, se probíraly v parlamentu, to znamená, že uh, někteří řemeslníci by měli být osvobozeni od této povinnosti, to znamená, tady um, se to týkalo 50 kilometrů, má se to rozšířit na 150 kilometrů. Moji Eh, řemeslníci čekají na to ulehčení a ptám se, jak to vypadá. A potom další bod, a my jsme o tom diskutovali a hlasovali, ale nevím, proč to eh, nebylo zavedeno do praxe. A sice eh, výkaznictví u malých a středních podniků. Tady se chci také zeptat, jak to vypadá. Naše malé podniky musí mít v bilanci stejnou jako velké koncerny. Tady je tedy otázka, jak si stojíme, co můžeme říct našim malým eh, podnikům u nás doma, jestli tady bude určité ulehčení. Paní kolegyně Cavalio. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála komisi a poděkovala komisaři. Mám otázku ke Small Business Actu. Jak jste eh, říkal, eh, malé a střední podniky jsou hlavním aktérem, který vytváří pracovní místa. Jak můžeme jít dále ve vytváření pracovních míst, především pro malé lidi v této oblasti? Co můžeme udělat? Eh, malé a střední podniky mohou být velmi důležitým nástrojem pro vytváření těchto pracovních míst a v mnoha evropských zemích máme problémy s nezaměstnaností. Myslím si, že tento problém vám opravdu leží na srdci a v ve sdělení, ale nejste příliš ambiciozní. Tam jenom konstatujete vytvoření monitorovacích plánů, nejlepší praxe, budoucí iniciativy, ale velké ambice v tomto smyslu nemáte. Takže jak jít dále, protože jsou e, členské státy, které se domnívají, že ten Small Business Act by mohl být velmi dobrým nástrojem pro vytváření více pracovních míst. Paní Del Castillo, děkuji pane předsedo a děkuji panu komisaři za přítomnost a děkuji vám za to, že se věnoval těmto konkrétním otázkám. Velmi stručně, pokud jde o malé a střední podniky, bez pochyby je to problém, je zde problém konkurenceschopnosti, ten se týká všech podniků, ale teď hovoříme o malých a středních. Pak jsou tady prvky, které mě velmi e, zaujaly. E, úroveň významu, o kterém jste se zmiňoval, nemá e, sm, nebo eh, eh, je, potřebujeme rychlejší přístup, ale ne, nemělo by smysl, aby byl rychlejší přístup k vytváření podniků, k úvěrům a tak dále, eh, kdyby nebylo možné vytvářet a využívat pracovní místa Eh, flexibilněji, protože je spousta zemí, kde je toto velmi přísně omezeno a malé a střední podniky s tím mají velké potíže. Takže na to je třeba se zaměřit. A další zásadní téma, na které se musíme zaměřit, je vnitřní digitální trh, který má stejné problémy jako obecně vnitřní evropský trh. Máme zde téma jako například fragmentace legislativy o právech spotřebitelů, dále práva duševního vlastnictví. Toto jsou zcela zásadní věci a malé a střední podniky mají určitý kanál pro rozvoj právě v tomto digitálním kanálu a mohou z toho mít velký prospěch. A nakonec je zde otázka, která se týká také toho, o čem se zmiňovala paní Graca. Je velmi zajímavé, že vytvořit eh, něco takového, jako je takzvaná fiskální identifikace nebo daňová identifikace mladého podnikatele. Ve Spojených státech eh, používají takovýto způsob a možná, že by bylo možné, kdybychom to použili, eh, vytvořit daňové identifikační číslo pro mladé podnikatele. To by asi byla zajímavá iniciativa. Kolega Belc. Kolega Benz. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat panu komisaři, že se pustil do tohoto boje za zájmy malých podniků. Mě eh, zaujaly zejména dvě věci. Jednak jsou to lepší příležitosti pro eh, uvěrování malých a středních podniků A dále novelizace směrnice o veřejných zakázkách. A o tom se chci právě také zmínit. Je velmi evidentní, že malé středně velké podniky mají problém s účastí na veřejných zakázkách. A přitom by to přineslo našim ekonomikám obrovské problémy. Takže při novelizaci této směrnice se eh, musíme podívat na to, jak jim ulehčit život. A dále jde o to, jak jim ulehčit eh, z kapitálových požadavků, které kolikrát eh, musí splňovat, kolikrát jim to brání, aby se vůbec mohli přihlásit do výběrových řízení. Víme, že ve členských zemích všechny eh, vlády usilují o zjednodušení administrativní zátěže. Nicméně většina legislativy, kterou přijímáme tady, znamená, že neustále vznikají nové, nová zátěž. U velmi malých podniků bychom měli zjednodušit například eh, vykazování, vykazovací povinnost. To jim stěžuje život velmi. Někdo mi musí vysvětlit, jak to mám udělat, abychom včas byli hotoví, eh, protože jste to sami eh, schválili a zároveň tu dobu nedodržujete. Já to nemohu dělat. Pan Či... Je mi to líto. Gerbiamas komisarė, ještě pat... Pane komisaři, padly již některé otázky. A já jsem také poněkud zneklidněn tím, že jste se zmínil o směrnici o veřejných zakázkách, která by měla být zrevinována v roce 2012 ale pomysleme na to, jaké zkušenosti máme v Evropské unii. V roce, od roku 2002 dva zmizelo tolik a tolik miliard v bankách, ale tyto peníze nebyly k dispozici malým a středním podnikům. Vy jste hovořil o malých a středních podnicích. Já se ptám, jak dlouho ještě povedeme tuto diskuzi a kdy konečně budeme mít k dispozici konkrétní návrhy pro malé a střední podniky, aby oni měli dobré podniky, podmínky pro hospodaření. De Angelis? Grazie, presidente, grazie, commissario. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Stručně nepotřebují hodně času. Teď k jednotlivým platebním možnostem. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom k tomuto nařízení měli také prováděcí vyhlášku, protože ta počítá sice s 24 měsíci, ale to je velmi dlouhá doba právě eh, pro malé a střední podniky. Ty musí mít eh, rychlý přístup k financím, protože se může stát, že během 24 měsíců tyto podniky přestanou existovat. A potom ještě jedna věc. Jak je možno vůbec zkrátit eh, časové období v oblasti administrativy, protože eh, malé a střední podniky eh, ty počítají v jiném horizontu než velké podniky. A třetí věc, to je skutečně podpora mladých podnikatelů. Chceme přeci podpořit mladé generace za účelem zachování kontinuity středního stavu. Když například zakladatelé firmy chtějí předat žezo novému, tak ten eh, mladý člověk musí mít k dispozici velké znalosti. Eh, pane předsedo, v důsledku časové tísně se zřeknu svého příspěvku, ale postarejte se do budoucnosti o to, aby eh, v budoucnosti skutečně přišel každý člen jednotlivé frakce na řadu. Ale to je otázka, říká pan předseda, zda je možno to nějakým způsobem zrealizovat, ale dávám vám za pravdu, ale je, je to důležité. Chcete přeci jenom něco říct, pane Bytikofre? Ano, dvě myšlenky. Za prvé, ten problém u Small Business Act spočívá na úrovni jednotlivých členských států. A my se musíme zvážit, jak udělat tlak na členské státy, aby se tato situace změnila. Za druhé, existuje mnoho bodů, které jsou spojeny s dobrými myšlenkami, ale některé věci schází, jako například angel investment tady schází, nebo public procurement, veřejné zakázky pro malé a střední podniky. To je něco, co bychom měli skutečně eh, podtrhnout a potom inovační potenciál pro malé a střední podniky a potom vývoj standardů. O tom už jsme hovořili. Paní kolegyně Satory. Presidente, al komisario con 30 secondi posso... Eh, děkuji, za pana komisa, děkuji také panu komisaři. Za 30 sekund mohu požádat jenom o jednu věc. E, podaří se nám e, soustředit do našich diskusí podniky, malé a střední podniky e, v komisi i zde ve výboru, protože zaměření na průmysl je důležité. Věnujeme se řadě dalších témat, která mají někdy větší Eh, prioritu než tyto problémy. Ale ve vašem návrhu Small Business Act vidím velký potenciál a domnívám se, že při vypracovávání dalších norem bychom měli zajistit zjednodušení všeho. To je náš nejdůležitější cíl. Děkuji, kolega Vidal eh, eh, Děkuji a Eh, panu komisaři za to, že nám eh, přednesl tak eh, význačné iniciativy a děkuji a blahopřeji panu Kaljechovi za eh, k tomu jmenování. Věřím, že bude jednat eh, stejně brilantně jako jindy. A jednu otázku na vás, pane komisaři. Výsledek malého podniku nebo takového toho mikropodniku dokonce spočívá v tom, že je schopný vytvořit rodinný podnik. Prostě získá určité místo. A v některých členských státech státech vlastně se trestá růst malých a středních podniků. Trestá ho pracovní, administ- eh, pracovní legislativa. To znamená, že růst eh, takového podniku je trestán. Například musí se vytvořit odborová organizace. Takže když eh, chce eh, malý podnik trochu vyrůst, tak musí eh, plnit jiné Eh, daňové předpisy a je trestán tedy i na této úrovni. Nechci o tom mluvit příliš dlouho, ale mám konkrétní otázku. Co eh, si myslí komise, pokud jde o růst eh, mezi od malého ke střednímu podniku, což je výraz úspěchu, a jak udělat, jak to zařídit, aby tento růst nebyl trestán protože eh, není možné inovovat eh, bez růstu eh, a není možné toho tedy trestat. Děkuji. Jusko. Tak, herr ordförande, och tak, herr kommissionär. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane soumisaři. Těšilo mě, když na začátku jste řekl, že neexistují žádné rozpory mezi ochranou životního prostředí a podporou průmyslu, anebo mezi vlastní surovinovou základnou v Evropě. My tuto surovinovou základnu můžeme ještě rozšířit, i když se máme zaměřit na mining, na těžbu. Ale později bude nutné upravit ta pravidla ale po to, co jste řekl v další části, to mě poněkud zneklidnilo, protože to znemožňuje víceméně dát dohromady konkurenceschopnost a ochranu životního prostředí. Myslíte si, že dojde konfliktu? Myslíte to vážně, pan Matis? Thank you, chair. Děkuji, Je tady ta hlavní iniciativa pro účelné využívání zdrojů. Dá se to, má se to rozpracovat do cestovní mapy, má vzniknout eh, různé nástroje pro implementaci té cestovní mapy. A potom tady je sdělení o eh, surovinových zdrojích. Jak to všechno spolu souvisí? Já vítám, eh, pane komisaře, vaši iniciativu. Jak určitě víte, Myslím, že bychom měli mít vlastní model pro eh, hospodaření se surovinami. Ale jaké nástroje navrhujete, zejména v rámci toho třetího pilíře? Co tady navrhujete v oblasti efektivního využívání surovin? Podle mě v té iniciativě není vůbec zmíněna v tom, ten aspekt efektivního využívání. Já jsem také velmi ráda, že jste do toho čtenil biomateriály, protože pokud máme nahrazovat ty vzácné suroviny, tak je můžeme nahradit také materiály, které jsou, eh, eh, se zakládají na biologickém původu. Pane komisaři, já si ani netroufám vás poprosit asi eh, abyste se zabývat těmito otázkami jenom trošičku, protože nebudete mít možnost odpovědět všechny. Budete mít pět či šest a ten zbytek prosím písemně. Děkuji. Děkuji. Asi mě chcete pozvat na večeři, pane Rojle protože kdybych měl eh, odpovědět na všechno, tak bychom tady mohli klidně zůstat do půlnoci. Ale teď eh, vážně, mě všechny ty otázky velmi potěšily. Dovolím si eh, se vyjádřit hlavně k tomu, co se týkalo mé prezentace, nejprve k těm politickým hlavním směrům. Na to se ptala paní Sartory. Já zamýšlím Eh, posílit evropskou ekonomickou politiku, tedy jakékoliv změny, které posílí reálnou ekonomiku po všech těch letech, kdy eh, hlavní věc, o které lidé mluvili v tomto smyslu, bylo bankovnictví eh, a tak dále. Já si myslím, že reálná skutečná ekonomika zahrnuje především průmysl. Tento průmysl by samozřejmě neměl znečišťovat životní prostředí. Odpovídá to také Lisabonské smlouvě, která hovoří o sociálně tržní ekonomice. A já si myslím, že právě výrobní průmysl v jádru této ekonomiky by mohl vytvářet pracovní místa pro mladé lidi. Musíme tedy mít podnikatelský prostor, který bude vstřícný vůči mladým lidem, tak aby mladí lidé neusilovali pouze o práci ve veřejné správě, ale aby se také odvážili eh, podnikat. Už máme program Erasmus pro mladé podnikatele a také bychom měli podněcovat vznik nových podniků tím, že jim poskytneme přístup k úvěrům. Na to eh, mě upozornilo mnoho zástupců mladých podniků a hovořil také o tom pan Vidal Quatras a další. Small Business Act není všechno. Nicméně i ten se změní, už i parlament se k tomu vyjádřil minulý týden. Jde o finanční fórum, eh, kterého se účastní eh, různé zainteresované strany, včetně parlamentu, několik poslanců, pan Angelis například eh, tam byl na tom prvním setkání tohoto fóra. Jde o to, jak společně identifikovat problémy spojené s přístupem k uvěrování a snažit se vyřešit. Několik eh, kolegů tady hovořilo o tom, jak bychom mohli využívat eh, eh, bankovního sektoru pro zlepšení financování podniků. Pořád je tady nedostatečná kapacita například Evropské investiční banky, která by mohla podpořit tok úvěru. Londýnská burza například projevuje velký zájem o to, jak by finanční investice mohly být využity k prospěchu malých a středně velkých podniků. Já jsem eh, se o tom bavil s ředitelem londýnské burzy. Požádal jsem ho také, aby se účastnil toho finančního fora, o kterém jsem hovořil před okamžikem, takže od příští schůze tam bude i zástupce londýnské burzy. A jsou připraveni s námi hovořit o tom, jak zlepšit financování malých a středně velkých podniků. Čímž vyzývám vás, vás všechny ostatní, abyste z toho finančního fora účastnili. To je otevřené úplně všem. A ještě odpovědi na otázky pana Vedala Kvadrasa, paní Carvajo. My se snažíme zlepšit systém záruk za úvěry pro malé a středně velké podniky, abychom také zlepšili přístup k rizikovému kapitálu a tím pádem nabídli více příležitostí. Jde také o to, jak zjednodušit celý úvěrový systém, vytvořit systém jednotné přepážky eh, ve členských zemích Tím můžeme konkrétně reagovat na potřeby podnikatelů. Někteří možná z nich se dostali do problémů v důsledku krize a my jsme se zavázali, že jim nabídneme druhou šanci. A sice tak, že zkrátíme to období, které mají po vyhlášení eh, insolventnosti na úhradu sídlu. Samozřejmě, že teď nehovořím o těch, kteří eh, zkrachovali, protože se dopustili různých podvodů, ale jde o ty, kteří prokazatelně se dostali do platební schopnosti v důsledku krize. Budeme v tomto smyslu apelovat na členské státy. Komise, jak víte, nemá tady přímo legislativní pravomoc. Není to tedy stejné jako v případě opožděných plateb. A já vítám jakémkoliv připomínky, které se toho týkají. O revizi Small Business Act jsme mluvili už na setkání v Římě. Já jsem hovořil italským ministrem pro průmysl. Apeloval jsem na něj, aby co nejvíce urychlili provádění tohoto nástroje, stejně tak se týká britské, německé, francouzské vlády, se kterými se postupně setkáváme. Na všechny apeluji, aby celý proces urychlili. Dalším tématem je globalizace. Globalizace nabízí eh, malým podnikům příležitost eh, růst a zlepšovat svou konkurenceschopnost. My například chceme podpořit vznik klastru. Tedy zhluk eh, různých malých, středně velkých i velkých podniků, v blízkosti univerzit a výzkumných eh, ústavů, které by se mohly společně podílet na vytváření inovací. Tím je zapojíme do širšího kontextu, který je mnohem příznivější k inovacím. Ale dalším aspektem inovací je také vzdělání. Já už jsem mluvil s komisařkou Vasiliu, jak zorganizovat eh, nějakou velkou konferenci, již by se mohli zúčastnit i zástupci parlamentu, kde bychom mohli prodiskutovat právě otázky spojené se vzděláváním a podnikáním. Co se týče eh, byrokracie, to je věc, o které mluvila paní Nibler, ale i další. My počítáme s tím, že budeme zlepšovat všechna evropská pravidla, máme jakýsi filtr, který nám prostřednictvím jehož eh, hodnotíme všechny naše návrhy z hlediska dopadu na malé a středně velké podniky. Chceme, aby všechny povinnosti vyplývající z nové regulace bylo možné splnit eh, najednou. A nechceme také, aby si členské státy do, při transpozici evropských směrnic přidávali svoje eh, vlastní věci. Například eh, v případě nařízení REACH. Kromě toho, že jsme schválené nařízení zveřejnili ve všech úředních jazycích, jsme snížili o 60 poplatky pro eh, schvalování chemických látek pro malé podniky a 90 pro mikropodniky, čím jsme jim eh, usnadnili dosažení souladu s tímto nařízením. A dále jsme vyňali mikropodniky i eh, z dalších povinností, které vznikají na základě evropské legislativy. A teď eh, bych asi měl přejít eh, k surovinám, ale myslím, že jsem eh, již odpověděl většinu dotazů. Ne, teď jsem ještě na něco přišel. Snižování emisí CO2. Já si nemyslím, že dokud nedosáhneme globální dohody, že můžeme požadovat po evropských podnicích, aby snížili své emise o 30%, protože to má obrovský dopad na jejich konkurenceschopnost. A co se týče příliš eh, strnulého pracovního trhu, to je sice pravda, na jednu stranu musíme bránit práva pracujících, ale na druhou stranu chceme, aby pracovní trh byl flexibilní. Co říkal pan Vidal Kvadras, je pravda. Někdy jsou eh, podniky při rozšiřování jaksi penalizovány a my bychom to chtěli vyřešit prostřednictvím zmíněných klastrů, kterých je v Evropě více než dva tisíce. A teď tedy několik slov k surovinám. Síť Natura 2000 námi není nějak spochybňována. Chceme dohlédnout na provádění pravidel v této oblasti. A dále jsem se chtěl zmínit o těžbě. Evidentně jsme tím otevřeli novou oblast debaty. Jde o to, jak to pojmout. Musíme také v rámci partnerství pro inovace zlepšovat recyklace, ale to není všechno. Kromě toho musíme také se snažit o zlepšení zdraví obyvatelstva. S tím souvisí ochrana životního prostředí. A já věřím, že mnoho malých a středně velkých podniků se stane součástí těchto eh, inovačních partnerstvích. Tady lze zkoumat celou řadu věcí. Například eh, o mm, vzácně se vyskytujících materiálů, hornin. Eh, lze zkoumat ještě hodně věcí. A tím se dostávám eh, ke konci. Eh, ještě tady energetická úspornost. Já naprosto souhlasím, myslím, že říkala paní Merkis a zohledním to a postarám se o to, aby se to dostalo do našich inovačních partnerství. Ale to má vliv na e, veškeré nakládání s nerostnými surovinami. Myslím, že to rozhodně ještě nebylo definitivně vyřešeno a budeme se to muset kontinuálně věnovat aby se situace vyvinula kupředu. Vítáme veškerou iniciativu v této oblasti a vítáme vztah s parlamentem, protože parlament nám to může velice pomoci už také tím, že bude debatovat o zprávě pana Bitykofera. Já jsem vždy otevřen novým myšlenkám a změnám. A na úplný závěr ještě k tomu, co by mohl dělat parlament. Já se považuji za součást parlamentu, protože jsem tady tak dlouho byl poslancem. Myslím, že bychom hlavně měli dělat to, co jsme dělali vždycky, tlačit na členské státy, aby se například eh, Eh, postarali o odblokování eh, při schvalování stanov Evropské soukromé společnosti, aby také odblokovali nebo začali implementovat směrnici o opožděných platbách. Pousta eh, legislativy je již přijata, ale členské státy pořád zdržují její implementaci. A parlament by na to měl dohlednout velmi kriticky. A když to parlament bude dělat konzistentně s ohledem na malé střední velké podniky, tak to usnadní mě e, eh, život. Protože je na čase, aby Eh, se tomu začali věnovat a vidím, že pan předseda mě zve na večeři. Já bych chtěl velice poděkovat také především tlumočníkům, kteří zde zůstali déle, takže srdečně děkuji. Prosím, dámy a pánové, abyste opustili sál co nejdříve. Máme schůzi koordinátorů, takže byste mě velice pomohli, kdybyste velmi rychle opustili sál, abychom mohli dále pokračovat, jinak to nezvládneme. Děkuji. So much.